Ah, Vážení kolegové, zahajuji naše zasedání. Jsem rád, že mohu přivítat pana místopředsedu, pana Pitelu, pana Kvadrase a také pana generálního tamníka, pana Klaus Vele. Takže se hned dostaneme k bodu, který eh, se jich týká. Nicméně na úvod bych chtěl připomenout, co máme na pořadu jednání. Takže bod číslo jedna To se týká přijetí pořadu jednání. Určitě jste zaznamenali, že máme zasedání celý den, čili jak dopoledne, tak odpoledne. Máme několik význačných bodů. Jednak máme eh, generálního tajemníka, který bude hovořit eh, o budoucím rozpočtu Evropského parlamentu, o návrhu rozpočtu, takže k tomu se dostaneme hned. Následně pochopitelně máme omezený čas, eh, ale okamžitě poté se dostaneme k hlasování místo předsedy našeho výboru pro rozpočet, protože pan Kalfen má novou funkci eh, v rámci PS a vzdal se tedy této funkce. Po hlasování se dostaneme eh, také k setkání koordinátorů, což bude mezi druhou a třetí hodinou. A v rámci rozpočtu 2013-2014 v rámci tohoto bodu máme slyšení s panem komisařem Levandovským a to bude ve tři hodiny, čili mezi třetí a půl pátou budeme mít příležitost hovořit s panem komisařem o rozpočtu na rok 2012, dále naplňování rozpočtu na rok 2013 a příprava návrhu rozpočtu na rok 2014. A také jakým způsobem Evropská komise bude posuzovat nebo posuzuje výsledky eh, rady, která se zabývala víceletým rozpočtovým plánem, čili bude odpovídat na naše dotazy, které položíme a také některé dotazy jsme položili již písemně žádné poznámky k návrhu pořadu jednání. To tedy znamená, že tento návrh byl přijat. Co se týče bodu 2, sdělení předsedy, to máte eh, v našem newsletteru, našem zpravodajství a co se týče schválení zápisu ze schůze konané 23. ledna, pokud nemáte jakékoliv připomínky, tak eh, na konci dnešního zasedání je budeme považovat za přijatý a nyní se okamžitě dostáváme eh, k bodu 7. Znamená to tedy výměna názorů se místopředsedy panem Pitelo a panem Vidalem Kvadrasem a s generálním tajemníkem Klausem Vele. Budeme se bavit eh, o přípravách eh, rozpočtu na příští rok a také jakým způsobem bude fungovat pracovní skupina, která byla vytvořena pro přípravu evropské, nebo rozpočtu parlamentu, která je zastoupena jednak panem místopředsedem Pitelou a také panem Vidalem Kvadrasem. Takže, pane místopředsedo, předám vám slovo a mnohokrát děkuji, že jste se dostavil na zasedání. Děkuji mnohokrát. Děkuji za pozvání. Jsem rád, že se ke mně přepojil pan Vidal Quadras i pan generální tajemník Klaus Vele. Chtěl bych poděkovat také panu místopředsedovi za úvod, takže vážení kolegové, Zahájili jsme postup na přípravu rozpočtu na rok 2014. Pochopitelně už velice úzce spolupracujeme s výborem pro rozpočet a také s předsednictvem. Jsem velice rád za tuto spolupráci, protože musíme vytvořit společný základ a zaměřit se na důležité body, které se týkají budoucího rozpočtu. Jednak je to otázka dopadu eh, do Evropského parlamentu v roce 2014, dále nejrůznější politické iniciativy ze strany Evropského parlamentu. Také chceme zafinancovat nové iniciativy. Především se bude také jednat o strukturální úspory, abychom zlepšili celkové fungování Evropského parlamentu. A za páté musíme také zainvestovat do víceletých projektů. Vycházíme z dobré práce, kterou odvedla pracovní skupina Eh, spolu s panem Joe Lanenem a ostatními. Tato skupina plně spolupracuje i s jinými kolegy, i s generálním tajemníkem a doufám, že v této práci budeme eh, moci naplňovat do konce našeho mandátu. Eh, takže byl schválen referenční rámec a prognózy na rok 2014. Chceme posílit jednak rozpočtovou kázeň, také úspory ve všech oblastech, aniž bychom podkopávali dobré pracovní prostředí. Chceme udělat vše pro to, abychom posílili práci europoslanců v rámci Evropského parlamentu. Chceme provádět také srovnávací studie, chceme se podívat například na výdaje a náklady jednak v Evropském parlamentu, ale také to srovnat s kongresem v USA a s dalšími podobnými institucemi. Zdá se, že rozpočet Evropského parlamentu je relativně omezený oproti úkolům, které má tento parlament naplňovat. Takže je pravda, že budeme naplňovat racionalizaci nákladů, nicméně bychom měli spolupracovat v rámci naší skupiny s výborem pro rozpočet i s předsednictvem a měli bychom se zaměřit, v jakých oblastech můžeme zajistit významné úspory. Když se podíváme na závěry práce této pracovní skupiny, to je zajímavé. V první řadě v rámci našeho mandátu můžeme udělat velké úspory, co se týče cestovních eh, výdajů za europoslance a také co se týče nájmů jednotlivých eh, prostor a budov. Jsou to úspory ve výši 114 eh, milionů euro. Chceme také maximálně podpořit naše poslance, aby mohli nadále naplňovat velké výzvy, které my před nimi stojí především schvalovat eh, vysoce kvalitní legislativu. Musíme je podporovat. Evropský parlament musí také zajišťovat monitorovací práce, abychom zajistili demokratické, demokratickou reprezentaci. Je důležité, abychom se drželi priorit. V první řadě musíme být maximálně efektivní a proto jsme vyzvali generálního témníka, aby při, na určité varianty. Jednak je to otázka překladů pro pozměňovací návrhy, dále otázek, dále také zajištění tlumočení, eh, které bude na vyžádání, možnost eh, spolupráce mezi institucemi, využití překladatelských eh, služeb, který bude také k dispozici ECOSOKu, eh, dále poskytnutí eh, tlumočenských služeb jiným institucím eh, mimo období, kdy jsou tlumočníci skutečně vytíženi, dále efektivnější plánování je práce, naplňování priority jednotlivých výborů, především musíme zajistit, abychom měli spíše vše v elektronické podobě, abychom dokumenty netiskli na papíru a budeme mít jednotlivé odhady nákladů a výdajů spojených eh, s těmito aktivitami. To bude k dispozici na příštím zasedání předsednictva, takže to je za mou osobu vše. Ale chtěl bych pouze zdůraznit, že bude zcela jistě zajímavé vyslechnout si pana Vidala Kladrasa a také pana generálního tajemníka. Děkuji mnohokrát, takže nyní pan místopředseda Vidal Kladras. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. I pro mě je velkým potěšením spolupracovat s vaším rozpočtovým výborem. Stejně tak jako eh, můj předřečník, já bych chtěl srdečně poděkovat za e, tuto příležitost e, e, mít výměnu názorů o rozpočtovém návrhu Evropské unie. Pan místopředseda Pitela již uvedl, že 4. února předsednictvo vypracovalo určité pokyny pro rozpočet 2014. To jsou to základní osy, které jsou, myslím, dobré, rozumné, spočívající na realitě, to znamená, eh, vycházejí ze stávající situace. Říkám to proto, že v těch eh, pokynech eh, je navrženo následující je zde snaha eh, generovat prostředky cestou úspor, tak, abychom mohli pokračovat v práci, eh, tak, abychom mohli eh, pokračovat v stávající pracovní metodologii, zlepšovat ji a stále se zlepšovat, pracovat čím dál tím efektivněji a ostatně v roce 2014 budeme muset projít volební kampaní, která by měla také být kvalitní efektivní a navíc musíme pokračovat i ve víceletých projektech. Z nichž některé jsou velmi důležité. Rok 2014 bude prvním eh, rokem eh, plnoprávného členství, celoročního členství našich chorvatských eh, přátel. Nebudou pouze eh, půl roku členy, eh, jak tomu bude v roce předchozím, ale celý rok. A tudíž je rok 2014 rokem mimořádným. Mimo jiné i proto, že to bude rok volební. A to povede i k mimořádným výdajům, takovým, které v jiných letech nevzniknou to bychom neměli opomínat. Například mnozí poslanci opustí parlament, stejně tak jako jejich eh, asistenti a spolupracovníci a to samozřejmě bude mít eh, eh, za následek logické náklady. Eh, za prvé, eh, podle eh, statutu poslanců získají tito poslanci důchody vůbec poprvé v historii a to jsou mimořádné prostředky a mimořádné výdaje volebního roku. Navíc s tím souvisí jeden handicap, který máme, protože v průběhu uplynulých rozpočtových eh, let se nám podařilo eh, udržet náš rozpočet pod mírou inflace. A to z toho, že jsme velmi angažovaně prosazovali úsporná opatření, zmrazení eh, pod mírou inflace. A to souběžně s eh, klesajícím eh, eh, obnosem v rubrice 5 což znamená, že naše výchozí situace není nejideálnější, protože vycházíme už z nižšího stavu, ale je nezbytné s touto skutečností pracovat a žít to znamená s menší částkou, než bychom eh, za normálních okolností měli k dispozici, a to vinou krize. Nicméně je zde i dobrá zpráva, kterou bych vám eh, chtěl zvěstovat, eh, ale možná, že to už ves tak víte, protože rozpočtový výbor tak jako tak ví všechno. Nicméně vám rád tuto zvěst sdělím. Totiž panuje velká ochota ke vzájemnému eh, porozumění mezi předsednictvem a rozpočtovým výborem a to díky společné pracovní skupině. Společná pracovní skupina byla sice experimentem pouze, ale velmi úspěšným. Děkuji Dereku Holmovi, Monice Holmajerovi, eh, Jo Leinenovi, Richardu Ashworthy, Ashworthovi, také samozřejmě panu generálnímu tajemníkovi, bez jehož pomoci bychom byli zcela bezradní. Eh, děkuji všem za eh, všechna vaše úsilí. Je to nový experiment, byl to nový experiment, řečníkovi bohužel vypadl mikrofon, omlouváme se. Takže tento experiment e, jsme e, se snažili uskutečnit už e, dál, déle, totiž rámec trvalé spolupráce mezi rozpočtovým výborem a předsednictvem. Nyní tato pracovní skupina existuje, díky níž se nám podařilo velmi dobře spolupracovat a to díky kvituji. Vznikl tak eh, nástroj spolupráce mezi dvěma instancemi našeho parlamentu dvěma instancemi, které jsou odkázány ke spolupráci, abychom dosáhli vytčených cílů. Gianni o těch eh, eh, pokynech již obsáhle hovořil. V rámci těchto pokynů eh, máme několik společně eh, stanovených priorit a souběžně s tím tady ještě je několik eh, nových podnětů, ehm, to znamená návrhu, kde by případně ještě mohly být provedeny strukturální úspory. Více vydat nemůžeme a proto musíme na jedné straně ušetřit, abychom jinde ty peníze mohli vynaložit, ale nemůžeme navyšovat rozpočet vzhledem ke stávající situaci. A proto máme za to, že musíme hledat eh, úsporný potenciál, potenciál úspor v některých eh, oblastech eh, činností, tak abychom mohli prosazovat priority a zlepšovat kvalitu naší práce, což je vše jenom ne jednoduché. Gianni Pitela na to už poukázal, protože některé zdroje, kde by se dalo ušetřit, jsou na druhou stranu politicky velmi choulostivé. Například vše, co se týká mnohojazyčnosti. Tady je nutno našlapovat eh, na špičky s velkou eh, opatrností. Je to oblast, kde skutečně eh, jsou emoce a ty vlny emoci se velmi rychle mohou vzedmout a proto je důležité, tak jak jsme se dohodli na pracovní skupině, postupovat obezřetně. A proto v roce 2014, mm, v tom mimořádném volebním eh, eh, roce, eh, se o to pokusíme a jsme optimističtí, že díky konstruktivní spolupráci s pracovní skupinou, kterou jsme společně ustavili, se nám lecos podaří a plody té práce ostatně už je vidět. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo pan generální tajemník, prosím. Herzlichen Dank. Velice vám děkuji. Tady je problém s mikrofonem na této straně. Můžeme si vyměnit místa. Zdá se, že tenhle mikrofon funguje. Herzlichen, herzlichen Dank. Velice vám děkuji. Pracovní skupina vytvořená mezi předsednictvem a rozpočtovým eh, výborem tu byla zmiňována několikrát a opravdu výsledky této pracovní skupiny byly základem pro vytvoření pokynů předsednictva i pokynů rozpočtového výboru. A protože výsledky této pracovní skupiny, které jsou společným výsledkem eh, členů eh, předsednictva i rozpočtového výboru, jsou jsou rozhodující pro rozpočtové období do roku 2014 a já bych rád připomněl podstatné výsledky, k nimž dospěla tato pracovní skupina. Rozpočtový výbor nás eh, nejprve eh, na základě rozhodnutí z pléna pověřil vypracováním studií. Měli eh, jsme srovnat strukturu výdajů s americkým kongresem a také s celou řadou národních schromáždění, francouzského národního schromáždění, schromáždění v Itálii, v Spolkové republice a ve Spojeném království. Výsledkem jsou tyto čtyři čtyři studie, které byly předloženy pracovní skupině. A přitom jsme se mnohé poučili, jak fungují národní vnitrostátní parlamenty, jak funguje americký kongres a učinili srovnání s námi. A z toho vyplynuly zejména dvě věci. V Evropském parlamentu se snažíme organizovat demokracii více či i méně jde o kontinentální dimenzi. To je absolutně srovnatelné s americkým kongresem a lze to vyjádřit i čísly. Každý evropský poslanec v průměru reprezentuje asi 700 tisíc občanů. Myslím, že přesně je to asi 680 tisíc, tedy trochu méně. A každý e, člen amerického kongresu reprezentuje asi 700 tisíc občanů. Myslím, že je to přesně 710 tisíc. To znamená, že toto lze srovnávat. Tedy otázku, jak zůstanu jakožto evropský poslanec v kontaktu se svými občany. E, tento rozměr e, i těch největších vnitrostátních e, parlamentů je úplně jiný. I ty největší vnitrostátní parlamenty v zemích EU mají takovou organizaci, že jejich poslanec nezastupuje 700 tisíc občanů, ale přibližně asi 100 Eh, jednu sedminu, asi 100 tisíc. To znamená, že každý z nich, i když se to týká těch největších členských zemů, zemí, eh, eh, má na starosti mnohem menší oblast a to e, je, e, musí mít dopady i na organizaci, protože si musíme položit otázku, jak můžeme zůstat e, v takovýchto podmínkách v těsném kontaktu se svými občany a dále a to nás zbližuje s fungováním amerického kongresu. U těch vnitrostátních parlamentů v zemích EU existuje vždy parlamentní většina, která je eh, totožná s eh, většinou eh, příslušné vlády. To znamená, že zde můžeme vycházet s identitou zájmů legislativy a exekutivy, ale my máme úplně jinou situaci v Evropském parlamentu. V Evropském parlamentu obdobně, jako je tomu u amerického systému, můžeme mít většinu jinou většinu v Evropském parlamentu, ale úplně jinou eh, většinu, politickou většinu v radě, což je tak říkajíc druhá komora a Evropská komise není exekutivou, která by odrážela nějakou těsnou většinu. To znamená, že jsme odkázáni na neustálé vyjednávání mezi parlamentem, radou a komisí komisí jakožto evropskou exekutivou. To opět znamená, že jsme odkázáni na to, abychom eh, vycházeli z nezávislých konzultací. Nemůžeme úplně věřit tomu, co nám komise předloží jako analýzu. Musíme být schopni kriticky spochybňovat takovéto eh, výsledky analýz, ale na vnitrostátní úrovni je to od základu jiné. Z těchto studií vyplývá, že německý spolkový sněm ve dvou třetinách eh, případů získává a přijímá drafting advice, eh, to eh, znamená z řady exekutivy, to znamená, že vlastně pomáhá parlamentu písemně formulovat rozhodnutí ve dvou třetinách případů. Mám spolupracovníka v kabinetu, který dříve pracoval pro jednodánské ministerstvo pro dánský parlament eh, připravoval otázky, které eh, byly pokládány ministerstvu a potom pro jistotu jako eh, pracovník ministerstva odpovídal na ty otázky, které sám formuloval. To znamená, že požadavky kladené na europoslance, na naší instituci vystupovat konzultačně a nezávisle jsou eh, úplně jiné, ale podobají se situaci v americkém kongresu. A dále jsme zjistili, že ve srovnání s americkým eh, kongresem, ale i s německým sněmem eh, v oblasti nezávislé vědecké nějakého poradenství eh, máme příliš eh, málo sil. Máme tedy své týmy, které nás podporují, ale není to srovnatelné s vědeckou službou Německého spolkového sněmu a zdaleka to není srovnatelné s tím, co má eh, výzkumný servis amerického kongresu. E, tady jsme skonstatovali, že je nutné se postarat o určité zlepšení a něco, co bychom mohli označit jako skrutiny nebo kontrolu exekutivy, protože jsme nezávislí na výkonné moci a můžeme e, reprezentovat e, různé síly. Potřebuje parlament také vlastní nástroje pro scrutiny nebo government oversight. Eh, americký kongres vytvořil eh, vlastní agenturu eh, z Government Accountability Office, která má 3300 pracovníků. Já jsem tuto agenturu minulý týden navštívil a přejímá také funkci účetního dvora, ale má pouze 10% aktivit v 65%, to je tedy ekvivalent 2000 pracovníků, pracují z pověření amerického kongresu a zkoumají účinnost legislativy a vládního programu. Předkládají výsledky parlamentu, takže parlament může z toho vyvodit příslušné závěry, buď pro svou zákonodárnou činnost, anebo také pro kontrolu exekutivy takovéto nástroje jsme doposud nevytvořili, anebo pokud jsou tu jenom minimální náznaky tím, že bylo vytvořeno nové ředitelství pro posuzování dopadů. To je tedy také oblast, máme-li provádět důslednou kontrolu exekutivy, kde je zapotřebí své síly posílit. A třetí oblast, o té jsem již hovořil, to je podpora eh, poslanců plošně mají li eh, kontakt, eh, poslanci v kontaktu se 700 tisíci občany a ne jenom se stovkou tisíců, jak je tomu v případě vnitrostátních parlamentů, nebo i méně, když to jsou malé parlamenty. Potom si musíme položit otázku, jak můžeme podpořit poslance, aby splňovali tento úkol. Může to být technologická podpora, eh, podpora v oblasti IT, ale eh, jde opravdu o tuto otázku. Dále jsme identifikovali čtvrtý deficit. Nevyplývá ze srovnání eh, s eh, ostatními parlamenty, ale z našeho vlastního pozorování. A to je logistická podpora. Například to, eh, co se týče stravování. 1,4 milionu využívalo naší jídelny. A v současnosti to není 1,4, ale 3 miliony 700 tisíc. A v podstatě to jsou stejné prostory jídelen. To znamená, že naše struktura je v parlamentu naprosto přetížena. Mimo jiné se to týká i výtahů, právě proto, že budovy jsou přetížené a e, některé kanceláře poslanců jsou také e, úplně přeplněné, infrastruktura dost dobře nefunguje, je to e, značné přetížení a musíme se zamyslet, jak to vyřešit. Po těchto výsledcích samozřejmě členové rozpočtového výboru v pracovní skupině řekli, dobře, chápeme, že musíme udělat e, něco navíc, ale pokud máme udělat e, více, na druhé straně musíme zase identifikovat úspory, které e, nám to umožní financovat. V loňském roce jsme byli svědky toho, že se strukturálními úspory spíše než s modifikací rozpočtových položek se dá dosáhnout poměrně značných výsledků. Dva příklady. Rozhodli jsme se pro rozpočet na rok 2012 že už nebudeme automaticky eh, provádět eh, veškeré překlady zápisů z plenárního zasedání. To jsme dělali celá desetiletí. Řekli jsme, že budeme eh, překládat pouze, pokud si to bude poslanec přát, ale nebudeme dělat automatické překlady, aniž bychom věděli, zda to bude zapotřebí. 8,4 milionů činili úspory díky tomuto opatření. Kolik poslanců e, e, zažádalo o e, překlad v roce 2012. Odpověď zní vůbec žádný poslanec. To znamená, že jsme zastavili poskytování služeb, po nichž nebyla poptávka, ale dříve na a umožnilo nám to úsporu 8 milionů 400 tisíc. A za druhé, jistě jsme eh, eh, kladli značné nároky na vás, když jsme změnili tlumočení. V podstatě jsme udělali tři věci. Řekli jsme, že eh, výbory musí zasedat buď v pondělí a čtvrtek, nebo eh, středa čtvrtek, abychom plně využili zdrojů, ale ne všechny výbory eh, v úterý a ve středu, což vede k tomu, že bylo nutné za značné náklady přikupovat tlumočnické služby a naši vlastní tlumočníci nebyli vytíženi v pondělí a ve čtvrtek. A dále jsme řekli, že nebude plenární zasedání po 23. hodině, protože to by znamenalo, že na základě pracovního práva tlumočníci druhého dne ráno nemohli pracovat. A potom jsme řekli, že delegace a delegace e, výborů v těch tyrkisových týdnech, protože máme tlumočníky, kteří nebyli vytíženi a e, my jsme v konkurenční komerčním vztahu vůči výborům. A 10 eh, milionů eh, eur eh, byla úspora v roce 2012 a nakonec to vedlo k úsporám 15 milionů eur. pokud budeme nadále disciplinovaní, můžeme každý rok zopakovat tyto úspory. To znamená 23,4 čtvrtin milionů úspor na překladech a tlumočení e, zavedením strukturálních změn. Budeme e, muset požadovat větší e, disciplínu, ale nesníží se tím náš výkon. A kromě toho jsme řekli a společně jsme se na tom dohodli, že bychom chtěli přeskoumat sedm dalších oblastí do léta. Zda, tam je možné dosáhnout nějakých úspor. To samozřejmě neznamená, že v těchto sedmi oblastech oblastech zjistujeme, že to smysl má. Možná, že to bude smysluplné jenom ve čtyřech nebo ve dvou oblastech nebo ve všech sedmi. To bychom neměli vylučovat, ale chtěli bychom to přeskoumat do léta a podívat se, zda bychom nemohli zavést strukturální úspory, které nám opět umožní financovat priority, které jsme nově identifikovali, eh, takže eh, eh, to nebude mít žádné dopady na rozpočet. A těch sedm, sedm oblastí je za prvé překlady, Translation on Demand, tedy překlady na vyžádání. Jistě eh, pozměňovací návrhy výboru se budou překládat, ale pokud žádný eh, poslanec nebude chtět využívat některých jazyků, přesto nebude nutné překládat do všech. Když to ho nebudou eh, poslanci využívat. Eh, budeme chtět eh, klást tuto otázku a dále tlumočení. Vedli jsme zde tuto diskuzi. Samozřejmě, že bude zajištěno tlumočení v eh, jazykovém profilu příslušného výboru, ale pokud eh, si nějaký eh, poslanec nebude přát příslušný jazyk, protože bude jednání raději sledovat v jiném jazyce, Musíme přesto zajistit tlumočení ve všech jazycích. Ještě jednou, jistě zajistíme tlumočení do jazyků, podle požadavku, ale pokud eh, ta potřeba nebude, musíme takto postupovat nebo můžeme eh, využít zdroje jinak tuto otázku musíme položit. A za třetí, právě v oblasti jazyků eh, je rozhodující vytížit špičkové zatížení, ale mezi jednotlivými institucemi je toto špičkové vytížení různé. Máme vlastní překladatelskou službu eh, výboru regionu a sociálního výboru a tato překladatelská služba provádí pro obě instituce celkem 41 eh, jejich personálu. Můžeme se tedy ptát, zda je rozumné, 41% personálu eh, vyhradit jenom na překládání a to jsme ještě nezapočítali režijní náklady. To znamená, že bychom se měli ptát, zda má smysl eh, vytvořit společnou překladatelskou službu anebo vyrovnávat špičkové zatížení jednotlivých institucí Eh, lepším způsobem také v důsledku jiného denního rytmu. A za čtvrté, vlastní tlumočnické služby bychom měli eh, nabídnout i jiným institucím, pokud je nevyužíváme. Aktuálně takto ne postupujeme ve vztahu k eh, eh, hospodářskému a sociálnímu výboru, ale protože máme různé rytmy zasedání, mohli bychom takto postupovat a dosáhnout značných úspor. A pátý bod. Za páté v oblasti pladeb Týká se to zejména plateb zdravotního i důchodového pojištění, kterým se zabývá Paymasters Office. A nyní jde o otázku, zda bychom to mohli rozšířit i na další platby. Také k tomu patří skutečnost, že vytváříme vlastní informatiku v oblasti eh, personalistiky, streamline, ale jiné instituce instituce využívají jiný eh, software. Eh, jde tedy o to, zda bychom měli vyvíjet eh, dvě separátní řešení, technická softwarová řešení, anebo zda bychom si mohli sdílet tento software. Šestá oblast kalendář podařilo se nám značně optimalizovat kalendář lepším využitím zdrojů v výborových týdnech, ale stále ještě tu jsou určité rezervy, zejména ve využívání rezerv během eh, frakčního týdne. Když se ještě podíváme na kalendář, mohli bychom dospět k výsledkům, které umožní eh, zajistit lepší zasedání pro politické skupiny, více možností zasedat pro výbory, zajistit více kontaktů s občany, ale na druhé straně nám to dovolí dosáhnout i značných úspor. Sedmá, poslední oblast, kterou bychom se chtěli zabývat, znamená, že se Eh, snažíme eh, do roku 2014 zajistit bezpapírový provoz. A tady jde o to, jak budeme postupovat, jaké eh, úspory lze dosáhnout. Nemusíme tolik tisknout ani přepravovat tolik papíru a distribuovat tolik papíru. To znamená, že ve všech těchto sedmi oblastech neříkáme, že se to musí takto dělat, ale je tu dostatek náznaků, že bychom se měli eh, podívat, zda eh, můžeme přistoupit k takovýmto úsporám, abychom ty důležité věci, které jsme identifikovali, že jsou eh, důležité pro parlament, mohli financovat, aniž by to znamenalo další zatížení. Dále k rozpočtu na rok 2014. Již to zaznělo, že to je pro nás složitý rok. Proč je to složité období? protože v druhé polovině roku musíme e, zaplatit přechodné platby pro poslance, kteří odcházejí. Víme, že z pravidla dochází k 50% obměně. To znamená, že ve druhém pololetí roku 2014 nebudeme vyplácet 700 E, platů, ale téměř 14 a potom ještě se budou rušit smlouvy s asistenty. Bohužel víme, že e, e, nebylo vše připraveno. A když k tomu ještě přičteme, že to bude první rok s účastí Chorvatska, potom to povede k navýšení eh, rozpočtu o 3,5%. A to jsme ještě nezapočetli inflaci, to znamená inflace v Belgii a v Lucembursku eh, se pohybuje zpravidla kolem 3,5%. Pokud toto navýšení plus inflace bylo by nutné rozpočet navýšit o 7% a to samozřejmě není únosné, proto jsem se již předem snažil eh, eh, o snižování a kromě dohody mezi generálním ředitelstvím pro finance eh, jsem se snažil ještě o vypuštění výdajů ve výši 23 milionů eur, ale to znamená, jakmile budou odhady příští úterý předloženy, ta, e, bude to značně snížený rozpočet a e, podle mého názoru e, není možné provést další snižování. Pokud ano, tak jenom v omezené míře. V nadcházejících měsících budeme muset strukturálními reformami přistoupit k nějakému snížení. Pokud ano, potom vznikne finanční eh, manevrovací prostor, který budeme potřebovat. Děkuji vám. Děkuji, pane generálnímu tajemníkovi. Také bych chtěl poděkovat eh, místopředsedům. Je to, myslím, velice zajímavá problematika, komplexní a bohužel pan předseda Schulz dnes, eh, nebo tento týden nemohlo Úplně přeskoumat tento návrh, takže vy vlastně máte takovou premiéru tady předtím, než to přenesete na předsednictvo. A pochopitelně i předsednictvo přijme své stanovisko k vašemu návrhu. Takže jste pochopili, co vše je ve hře s ohledem na rozpočet na fungování Evropského parlamentu. Bude to nesmírně obtížný rok z hlediska fungování, z hlediska rozpočtu, také z hlediska určité transformace, budou tady změny také v našich řadách. To je vše v rukou našich voličů. Také se připojí Chorvatsko, nicméně, co se týče jejich počtu, tak tady jsme přišli o tři poslance, protože v rámci smlouvy je zapotřebí učinit eh, určité přepočty v rámci našich členských států právě po vstupu Chorvatska, takže to víte, že je velice citlivé téma a také jsme si vyslechli, v jakých oblastech jsme zajistili ohromný pokrok. Já skutečně jsem nesmírně potěšen takovými výsledky a také jsme slyšeli, v jakých oblastech budeme zajišťovat další pokrok. Takže Eh, tady je volba, jestli pojedete výtahem, nebo jestli půjdete do jídelny. Takže ty, co jsou v jídelně, by potom mohli jít možná po schodech eh, nebo eh, takovýmto způsobem zase se můžete rozhodnout, že budete držet dietu, abychom tedy i zde vyřešili ty dané problémy s výtahy a s jídelnou. Takže jsme slyšeli také veliké uspokojení se fungováním této pracovní skupiny. Eh, dostali jste materiál, jsou to předběžné výsledky práce této společné pracovní skupiny a nyní bych rád předal slovo panu Joe Linenovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Předně bych chtěl vyjádřit eh, souhlas s tím, co většina mých kolegů v Byru již řekla, totiž, že pracovní skupina velmi dobře pracovala, vyhověla zadání předsednictva, to znamená podívat se na eh, eh, různé možnosti nákladů a úspor. Chci se eh, také omluvit, že zpráva ještě není k dispozici, ale eh, bude co nejdříve. Eh, vím, že jste velmi zaměstnaní ale eh, myslím, že je již nyní jasné, že jsme učinili eh, velký pokrok. A když nyní vstupujeme do druhé fáze velmi složitého eh, roku, tak ta pracovní skupina je velmi dobrý, dobrou platformou, která propojuje činnost rozpočtového výboru s předsednictvem a zkoumá různé možnosti, scénáře a pak podává zprávy oběma ve snaze uspokojit i rozpočtový výbor. A doufám, že budeme moci šest, dalších šest měsíců v tomto pokračovat. Pokud jde o eh, rozsah eh, eh, stávajících problémů, tak si myslím, že by bylo důležité mít možnost pravidelně podávat zprávy rozpočtovému výboru. Je určitě nutno informovat vás průběžně a také generálního tajemníka, protože v září budeme muset učinit rozhodnutí ohledně závěru a je důležité, aby rozpočtový výbor výbor byl průběžně informován o našem postupu. E, ta práce, která byla provedena v rámci studií, osvětlila celou řadu oblastí, e, kde mm, e, nejsme tak dobře podpořeni, jak je tomu na úrovni národních parlamentů anebo amerického kongresu a pokud jde o podporu legislativních funkcí výboru, tak si někdy myslím, že ani tam se nám nedostává dostatečné podpory. Eh, náro... Eh, eh, například výbory v rámci národních parlamentů mají možnost pravidelně informovat své vlády. U nás tomu tak není ve vztahu eh, k radě. Musíme tedy zkoumat, jak eh, mají pracovat eh, poslanci parlamentu, jaké jsou jejich pravomoci a jak případně posílit jejich činnost je důležité nalézt úspory, abychom posílili práci parlamentu protože eh, rozpočet na rok 2014 a další roky je velmi přísný a proto bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že ta pracovní skupina je výborné fórum a chci připomenout kolegům, že my tři, kteří vás tam zastupujeme v té pracovní skupině, eh, jsme zástupci výboru, nikoli politických skupin. Náš mandát je zastupovat rozpočtový výbor a podávat vám zpětně zprávy. To je náš mandát a naše funkce a doufám, že je naplníme v nadcházejících eh, bod, eh, měsících a bylo by dobře zařadit eh, zprávy pracovní skupiny jako stálý bod pořadu jednání prac, rozpočtového výboru. Budou-li otázky, rád je zodpovím. Děkuji, Georgi. Hlásí se o slovo Sidonia, prosím. Děkuji mnohokrát. Pozorně jsem se vyslechla oba příspěvky, také jsem si pročetla daný dokument a vždy mám smíšené pocity, když hovořím anglicky. Ptám se, zda naopak přispívám k úsporám nebo ničím ten princip multi jazykovosti, takže musíme přijmout taková rozhodnutí, aby skutečně parlament fungoval lépe, ale musíme na druhou stranu být opatrní, aby tyto úspory nezničily ten základ, na kterém pracujeme. Znamená to připravovat legislativu a také umožnit maximálně kvalitní exekutivu. Mám několik poznámek k našim dosaženým výsledkům. Pochopitelně jako EPP máme tu výsadu, že jsme v prvních letech měli tedy svého zpravodaje k těmto otázkám. Nicméně bych se chtěla vyjádřit eh, i k ostatním otázkám. Čili co se týče vícejazyčnosti, překladů, tlumočení, to jsou podle mého názoru nejsitlivější otázky. Proč? Protože je to Spojenost s naší prací europoslanců a je to také spojenost s našimi voliči. S těmi, kteří nejsou v Evropském parlamentu, ale kteří sledují to, co děláme. Takže naše snahy v oblasti úspor by měly být takové a chápu, že jste se zaměřili především na práci europoslanců, kteří využívají těchto služeb, ale měli bychom také zvážit, jak občané mohou sledovat naše práce, čili i tento aspekt musíte vzít v úvahu. Několik poznámek k těm srovnávacím studiím. Myslím, že to je velice užitečný zdroj informací k tomu, co děláme zde a co děláme také v rámci našich eh, volebních okrsků. Řada občanů má určité pochybnosti, jakou úlohu sehrávají instituce a jak je to v porovnání s jinými institucemi. Takže z mého hlediska to vůbec není tedy ztráta času. Chtěla bych také zlepšit eh, kapacitu Evropského parlamentu, to se týče pomoci, která je poskytnutá našim poslancům. Myslím si, že aspoň tak, jak to vyplývá z této studie. Když se podíváme na schopnost našeho výzkumu v rámci Evropského parlamentu, tak eh, ten věcný obsah je omezen pouze na ty poslance, kteří mají důležitou úlohu, pokud jsou v daném případě spravodajové nebo stínoví spravodajové. Pochopitelně ostatní mohou také využít těchto zdrojů, pokud oficiálně nemají zadaný úkol, mohou využít zdrojů Evropského parlamentu. Nicméně tyto zdroje jsou tak omezeny, že poslanci, kteří nejsou oficiálně zapojeni do daných postupů, nicméně potřebují tuto práci pro své voliče, tak musí jakoby stát ve frontě. Pokud učiníme úspory, tak tyto úspory by potom měly být využity v rámci zlepšení kvality přípravy, přípravné práce a určitých šetření nejen v rámci Evropského parlamentu, ale i mimo Evropský parlament. Nechci hovořit podrobně o svých návrzích, co se týče úspor. Máme, jak už jsem říkala, tu výhodu, že Monika je naším zpravodajem, ale chtěla bych říct si několik příkladů, které se týkají tlumočení. Vidím, že se vyvíjí velké úsilí ze strany administrativy, předsednictva snížit náklady, zároveň máme určité možnosti, které můžeme ještě proskoumat. Týká se to především delegací a misí. Myslím si, že můžeme použít místní tlumočníky. Já osobně si myslím, že mohou tuto práci odvést velice dobře, čili to je věc, na kterou bychom se měli podívat. Vítám snahy sdílet zdroje mezi institucemi, to je velice důležité z hlediska kvality, ale také z hlediska lepšího rozdělení práce pro naše pracovníky. A na doplnění otázka nákladů eh, na Cestování, cestovní náklady. Tady můžeme také zajistit určité úspory. Měli bychom možná mít eh, určité výběrové řízení a určitou konkurenci v rámci cestovních kanceláří, které eh, využíváme. Mám pocit, že někdy ty ceny mohou být nižší. Možná se mílím, ale je to třeba oblast, která by mohla být eh, prošetřena. Dále využití agentury nebo agentur. Mohli bychom se pokusit eh, vyjednat ceny přímo eh, s leteckými společnostmi. Takže já bych byla velkým zastáncem toho, abychom se podívali na tyto možnosti. Možná nám to přinese další úspory, možná ne, ale měli bychom se na to zcela jistě podívat. Poslední poznámka, která se týká cestovních nákladů, už se o tom hovořilo dříve je důležité, aby všichni členové měli stejné zacházení bez jakékoliv diskriminace, to znamená bez ohledu na to, kde tito lidé byli zvoleni. Znamená to, že to je věc, na kterou musíme neustále pamatovat, protože když přijíždíme pracovat buď sem do Bruselu nebo do Štrasburku, tak to je klíčová zodpovědnost poslanců. Je tedy důležité, aby tato práce byla naplněna bez jakékoliv diskriminace, tedy i bez ohledu, odkud lidé přijíždějí. Na závěr mám pocit, že v oblasti úspor se ubíráme správným směrem. Chtěla bych přivítat především tu skutečnost, že jste vzali v úvahu už ty obtíže, které nás čekají v roce 2014. To znamená, že budete obezřetně postupovat a nebudeme mít před sebou žádné nepříjemné nepříjemná překvapení v příštím roce. Eh, pan předseda, vážení kolegové, máme velice málo času. Jak bylo řečeno, práce této pracovní skupiny nebyla ještě předložena předsednictvu. To znamená, že my máme e, příležitost e, vést skutečnou diskusi i následně. Máme dnes nabitý pořad jednání. Rozpočet parlamentu je jedno procento Evropské unie, Rozpočet Evropské unie, e, pardon, je to jedno procento hrubého národního důchodu Evropské unie. A měli jsme tedy diskusi, která se týká MFF, to má nasledovat okamžitě poté. Bylo by tedy dobré zaměřit se na MFF a ne problém, na problém, který je tedy sice důležitý, nicméně je důležitý pro nás a je méně důležitý pro evropské občany. Čili musíme nastavit skutečně dobrou rovnováhu. Takže Eh, musíme tuto diskusi ukončit do čtvrt hodiny. Mám tady celou řadu lidí, kteří se hlásí o slovo, takže bych vás požádal, abyste se omezili, eh, pokud možno, pouze na dotazy pro naše pozvané hosty. A pak eh, můžete tedy za sebe nebo za svoji skupinu říct, co si myslíte. Takže nejdříve Edita Sok, která je uh, novou členkou této společné pracovní skupiny. Takže velice stručně, prosím. Děkuji, budu hovořit anglicky, abych ušetřila čas. Vítám tu společnou pracovní skupinu zde v rozpočtovém výboru. Myslím, že je velmi důležité, abychom věděli, si uvědomili, že se jedná o poradní orgán pro byro a e, také výbor. A e, proto ten postup eh, vítáme, stejně tak jako eh, dokument. Domnívám se, že my máme dvojí roli. Jednak eh, ušetřit, což je důležité pro poslance rozpočtového výboru a také modernizace je druhá část úkolu. Myslím, že musíme nalézt kompromis mezi modernizací a úsporami v našem zájmu a v zájmu evropských občanů. Mám za to, že pro Evropský parlament je je velmi důležité, že jsme veřejným orgánem a musíme zůstat viditelnými pro 500 e, milionů občanů. Nemůžeme e, tady dělat kompromisy, pokud hovoříme o e, multilingualismu. Musíme dát občanům právo, aby sledovali naši práci ve veřejných sdělovacích prostředcích Je tedy velmi důležité, abychom z druhé strany ale měli vyváženou moc ve vztahu k radě a komisi, protože my jsme rovnocení a musíme zůstat rovnocení, musíme tedy své kapacity posilovat. A mm, pokud je o vědu, více vědy pro parlament je dobrá věc, ale mohli bychom snad i využívat akumulované znalosti v, evropské, v evropských agenturách. To je skutečně na snadě. Musíme využívat jiné zdroje, ale i naše vlastní zdroje. A pak jiné zdroje, když mají co nabídnout e, ve smyslu přidané hodnoty. Příští rok je rok voleb. Pokud bychom nevolili nové členy, tak by to bylo možná dobré. Zůstali by tady všichni ty eh, původní a ušetřili bychom náklady, ale to byl pouze vtip. Eh, pro socialistickou skupinu je důležité, abychom dbali na eh, vládu práva a abychom mm, mm, nepřišli o spolupracovníky ani asistenty kvůli úsporám musíme dodržovat eh, všechny ty závazky, které jsou eh, právně závazné. Budeme zajisté mít ještě příležitost o tom v budoucnu diskutovat. Já další otázky nemám. Myslím, že je důležité mít zpětnou vazbu od předsednictva ohledně jejich náhledu na poměru mezi modernizací a eh, úsporami. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo Monika Holmajer. Um, já mám tu čest, že jsem zpravodajkou eh, na rok 2014. Eh, je to ale eh, velice nepříjemné vůči veřejnosti tento rozpočet a někdy mám ten dojem, že na veřejnosti se s radostí hovoří o Evropském parlamentu, kdy mají ale málo znalostí, o to větší je polemika, že je to zase o několik miliard méně, ale s tím se budeme muset vypořádat a udělat to, co bude v našich silách. Já bych chtěla velice poděkovat poděkovat předsednictvu, eh, generálnímu tajemníkovi, celému týmu za to, že jsme i v pracovní skupině měli velice dobrá jednání. Eh, práce eh, pracovní skupiny posílila také vzájemnou důvěru mezi předsednictvem a výborem a administrativou a konec konců se nám podařilo společně identifikovat ten potenciál, který sebou ponese kritické kritické připomínky, pokud provedeme tyto změny v parlamentu. Již nyní bych chtěla upozornit na to, že z loňského roku se nám rozhodně nepodařilo dosáhnout. 1,9% se objevilo v loňském roce, ale abychom se nedivili, bylo to tím, že e, e, Jo Leinen nebo kolegyně Hercogová nebo já, že bychom velice rádi e, utráceli, ale v tomto legislativním období prostě připadaly v úvahu mnohem větší výdaje tomu tomu jsme se nemohli vyvarovat, eh, to byl náš právní závazek, proto bych chtěla a priori kolegy na to upozornit, až se bude hovořit o číslech, že tato čísla budou trochu jiná eh, protože eh, legislativní období se chýlí ke konci a přichází nové, takže mezi tím eh, vznikají eh, různé nutné výdaje. Co se týče tlumočení, chtěla bych zdůraznit, eh, že jsme ve svých diskuzích dbali na to, o čem hovořila Sonja nebo kolegyně Hercogová a to, že bychom si přáli, aby Eh, veřejnost mohla sledovat průběh jednání na webu a kdo eh, to chce sledovat při plénu, tak má mít tuto možnost. Ale když tu nebude vznikat potřeba, tak samozřejmě eh, nemáme dávat k dispozici překladatelské nebo tlumočnické kapacity. To není tím cílem. Ale myslím, že se vyplatilo a když se představím ty synergické efekty spolu s výborem regionu a s Ekosokem, já jsem hovořila se zástupcemi obou institucí a myslím, že by to mohlo vést k cíli, kdybychom vzájemně využívali tlumočnických kapacit, protože v těchto výborech se eh, schůze konají jinde, špičkové vytížení je také jiné, takže si můžeme vzájemně pomáhat a eh, společným eh, využíváním využíváním tohoto půlu. Eh, co se týče cestovní kanceláře. Chtěla bych jednoznačně říci, protože mě oslovilo již několik kolegů v tomto smyslu, zejména eh, kolegové eh, z jižní a východní Evropy eh, měli pocit určitého znevýhodnění ze strany cestovní kanceláře, co se týče limitů a využívání letů. Takže zde vznikl jasný dojem, že tato část Evropy je znevýhodněna oproti jiným zemím. A já bych chtěla zdůraznit, eh, žádný, tako, žádné takové rozhodnutí nepadlo, nebo to nebylo zamýšleno. Je třeba tu provést korektury, ale já bych chtěla eh, vyjádřit zásadu stejného zacházení se všemi eh, kolegy i se všemi zeměmi, protože tato nevyváženost by byla neúnosná. Děkuji, Moniko. Chtěl bych se vrátit k tomu, co říkala Monika jako poslední bod. Co je skutečně nepřijatelné, že rozmístění z hlediska geografie znamená, že někteří poslanci jsou znevýhodněni, protože se musí brát tedy v potaz, odkud cestují. A zcela jistě je to i dnes tedy určitý problém. Paní Andersen? Děkuji, pane předsedo. Já vítám oblasti úspor, Nicméně, pokud to srovnáme s jinými parlamenty, tak eh, s tím úplně nesouhlasím. Především, když eh, se dívám na srovnání s americkým kongresem, nejsme USA Evropy. Ještě ne. A je to naprosto patrné v oblasti nákladů na překlady a tlumočení. Například v USA nemají žádné takovéto náklady. A já si myslím, že je rozumné obrátit se na europoslance, zda a kdy chtějí tlumočení. Také se musíme uvědomit občanství a naše občany. Občané by měli mít možnost sledovat, co děláme, protože vytváříme celou řadu nejrůznějších legislativních návrhů a těto lidé nemusí hovořit anglicky, francouzsky nebo španělsky. Takže místo vynakládání prostředků na propagandu vole v roce 2014 bychom se měli spíše podívat na to, eh, jak spravedlivě překládat a tlumočit. Nemůžeme se v žádném případě srovnávat s kongresem v USA. Za druhé, otázka kampaně na rok 2014. Kampaň by měla být naší prací. Měli bychom zde pracovat čtyři roky předtím, než samotná kampaň nastane. Naše práce by měla být nejlepší kampaní a publicitou pro Evropský parlament. Pokud tomu tak není, tak je něco špatně a pokud na to musíme ještě více vynakládat prostředků, tak je to špatné. Co se týče roku a tedy předběžných eh, odhadů, neměli bychom je dělat pouze na rok 2014, ale až do roku 2020, protože během let se celá řada věcí změní v rámci MFF, také se budou měnit ekonomické potřeby Evropy. Takže pokud se budeme dívat pouze na rok 2014, tak z mého pohledu je to velice omezený pohled na věc. Děkuji. Děkuji. Poslední poznámka, paní Adránsen byla ta, že by pracovní skupina, která ukončí eh, práci na rok 2014, eh, by se zcela jistě měla zaměřit eh, teda na další horizont, to je jasné. Také musíme vzít v úvahu MFF, takže máme před sebou období, kdy se budou omezovat výdaje všech evropských institucí, včetně Evropského parlamentu, takže se musíme podívat eh, na to, jakým způsobem využívat tyto omezené prostředky. Paní... Ano, děkuji. Děkuji, mohu se připojit k mnohému, co zde zaznělo. Pane generální tajemníku, chtěla bych upozornit na jednu nedobrou věc, a to se týká tlumočení při delegacích. Stalo se to už dvakrát, když jsem se zúčastnila delegace, eh, mý kolegové a já jsme eh, se eh, spokojili s angličtinou, ale zejména pokud budou cestovat delegace do Irska, tak nebude zapotřebí mít tlumočení, ale že by tam byl někdo, kdo neovládá angličtinu tak dobře, dobře a nemůže pracovat. Přeskoumejte to, prosím, a e, zajistěte to a dále můžeme velice uspořit e, v oblasti spotřeby papíru. Je to obvyklé mezi námi kolegy, že se dobře připravujeme a že si e, tiskneme podklady v kanceláři nebo nám je připravují a pokaždé v každé při každé schůzi jsou k dispozici veškeré doklady a já se domnívám, že to je obrovský prostor pro úspory, interní úspory. Co se týče externí oblasti a tlumočení, domnívám se, že by všichni občané v každé členské zemi měli možnost rozumět ve své mateřštině, eh, na čem zde pracujeme, co zde zazní, úspory eh, při veřejných schůzích v oblasti tlumočení. To se domnívám, že bychom Eh, nezačínali na dobrém místě, ale spíše tam, kde v delegaci rozumějí všichni eh, danému jazyku. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Cílem bez papírového fungování je, že budeme pracovat především na internetu a naopak, když si posíláme e-maily, tak velice často to vede k navýšení že toho, že tiskneme více dokumentů. Nicméně Salvador tady není. Když tedy pracujete na iPadu, tak eh, vím, že když jsem potřeboval nějaký dokument, který jsem měl v iPadu, tak eh, jsem ho nemohl najít, takže velice často jsem to potřeboval mít vytištěné, nebo alespoň jsem na to více zvyklý. Takže musíme zrychlit, eh, paní Maria Bonis. Děkuji, pane předsedo.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 posloužím eh, tlumočníky, protože eh, chci mluvit eh, mateřštinou. Tady jsme se srovnávali s USA, jako kdyby to byla, bylo jediné paradigma. Já se domnívám, že jediná paralela je ve velikosti a velikost přece není klíčová hodnota pro parlamentní práci. Pokud jde o vztah k zahraničním delegacím, kongres a našim delegacím, organizacím. Kompetence jedněch nemají vůbec nic společného s kompetencemi eh, druhými. Eh, eh, jedná se o meziparlamentní delegace v našem případě a v tomto našem parlamentu bychom neměli vztahy se zeměmi, s nimiž jsme eh, eh, propojeni eh, smlouvou, směšovat s externími delegacemi nebo zahraničními delegacemi. Například dvě návštěvy ročně v Mexiku. Máme tam asociační dohodu. tež platí pro Maroko a tež s Novým Zélandem, kde nemáme vůbec žádnou dohodu. Tady existuje potenciál úspor, podle mého názoru. Další téma mnoho se hovoří o nezávislých eh, poradenských službách, eh, což údajně existuje v americkém kongresu, ale ti se nazývají eh, lobbysté, nejsou to nezávislé poradenské společnosti. V této zprávě se hovoří o právních, právnických firmách a organizovaných zájmech Oni jsou strukturovány tak, aby nabízeli eh, vysoce kvalitní poradní externí služby. Já se domnívám, že my bychom eh, v parlamentu měli posílit jednotlivé útvary eh, zprávy. Parlamentní zprávy jsou nezávislé, protože patří ke zprávě a na ně bychom měli spoléhat. Na nich bychom měli spoléhat nikoli na spolupráci s jinými orgány, které mm, eh, jsou externí a mohou mít různé jiné zájmy. Eh, jinak se domnívám, že je správné říci, že eh, studijní služby parlamentu mají vyhotovovat studie a zprávy, které potom můžeme používat my, naši zpravodajové. A my jednotliví poslanci přece máme také prostředky, máme také příplatky na sekretariáty a tak dále. A prostřednictvím těchto prostředků můžeme také zadávat studie je, abychom mm, eh, měli podporu pro práci i práci v našich volebních eh, obvodech. Eh, myslím, že bychom neměli propadat chybě, že budeme vše stavět na stejnou úroveň a to není přece kritérium pro dosahování úspor nejvíce zneklidňující je eh, ono porovnání bez eh, jakéhokoliv eh, rozdílu s americkým kongresem. Myslím, že máme velký potenciál úspor u papíru jsou zde vagony s starým papírem eh, směřující do eh, sběrných surovin. Tady se dá lecos ušetřit. A pak ještě k tomu bezpodmínečnému eh, srovnání s kongresem já se domnívám, že naši poslanci eh, nezastupují ehm, každý 700 tisíc eh, voličů, ale mnohem méně. Například eh, Lucemburk má mnohem menší počet obyvatel. Tady je ta srovnatelnost zcela jiná. Pokud používáme takováto srovnávací kritéria, tak musíme brát v potaz jiná kritéria než velikost. Prosím, buďte struční, také nemáme možnost věcně probrat tuto otázku, takže co je důležité, že eh, budete mít možnost ještě jednou hovořit eh, o těchto otázkách eh, v červnu. Pan Kalfin, prosím. A, myslím, že to, което může se се mnoho много od... от... Dobrý den, já se domnívám, že tu byla většina již sdělena a já opravdu podporuji činnost pracovní skupiny. Jsem velice rád, že tu jsou naši kolegové. Budu hovořit bulharsky, možná je to pro některé z vás překvapením, ale my vítáme veškeré úsilí o snižování nákladů a to v oblasti papíru, zaváděním digitalizace, musíme využívat nové technologické možnosti dále, co se týče překladů. To jsou také velice dobré návrhy. Souhlasím s vámi v tom smyslu, že eh, tlumočení je relevantní pro veřejnost, pro eh, voliče, kteří chtějí sledovat eh, zasedání parlamentu i jednotlivých výborů. A tak se domnívám, že úspory v oblasti tlumočení by nebyly do dobré. Chtěl bych se soustředit eh, spíše na oblast písemných překladů. Tady se objevují stále ještě nějaké problémy. Jména se uvádějí latinkou a pro občany v Bulharsku to není zrovna srozumitelné. Dále, co se týče lepší organizace e, e, schůzí a zasedání, nejsem si jist, zda tomu dobře e, rozumím parlamentní kontrola a právní podpora a činnost v obvodech, to je velice dobré. Tady nemám žádné výtky, co se týče právní pomoci i e, co se týče informací, kterých mohou poslanci využívat. Očekávám ještě více informací. Děkuji mnohokrát za tento bulharský příspěvek. My jsme na to z vaší strany zvyklí, ale jste skutečně nadaný. Pan Eider, paní Kejder Eichabal. Děkuji, pane předsedo, budu opravdu stručná protože zde mnohé již eh, zaznělo z úst ostatních poslanců na téma úspor. Já bych měla jednu připomínku a také jednu otázku. V našem eh, výboru a v pracovní skupině jsme se zabývali otázkou množných úspor, například eh, při organizaci cest, při organizování našich schůzí, dále úsporný potenciál v oblasti překladů a tlumočení, to je všechno skvěle. I náš výbor předložil tyto návrhy, ale já bych ráda vznesla jeden návrh, který jsem tu ještě neslyšela a ten se týká administrativy samotné. Já se domnívám, že eh, bychom se mohli podívat na různé administrativní postupy. Možná se tady podaří odbourat nějakou administrativu, procesy, které trvají příliš dlouho a zaměstnávají příliš mnoho personálu a týká se to zefektivnění interní práce. Mohli bychom se tím také zabývat v rámci everdays. To, co se netýká čistě činnosti poslanců, e, tedy v administrativní činnosti bychom mohli hledat úspory. A e, k otázce, kterou položila Sidonie, e, snad bychom mohli dojednat speciální tarify s leteckými společnostmi tmy. Pokud vím, jiné instituce takto postupují nebo velké mezinárodní koncerny, jejichž zaměstnanci hodně často létají e, e, je tu velmi mnoho leteckých společností z různých zemí, ale e, já se domnívám, že bychom se mohli pokouš, pokusit s ním jednat. Děkuji mnohokrát, pane Alexander Alvaro. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem vždy věřil, že kolega umí mluvit bulharské a teď jsem si to ověřil, takže to je prima. Nicméně, já budu hovořit anglicky, nechtěl jsem se přihlásil o slovo, nicméně některé poznámky mě k tomu přinutily. Pochopitelně nemůžeme srovnávat Evropský parlament s americkým kongresem úplně do podrobností, nicméně nemáme žádnou jinou srovnatelnou instituci, která musí uh, pokryt tak velké území, má tolik eh, zaměstnanců podobně jako kongres USA. A ano, v USA hovoří jedním jazykem, nicméně pokud jste byli v New Yorku a v Kentucky, tak eh, si nejste úplně jistí, že je to stále angličtina. Máme tedy podobné organizační problémy a je rozumné udělat toto srovnání, podívat se na to, co je podobné, jak tyto instituce fungují. Zároveň se připravujeme na volby, Možná András, paní Andrásen má pravdu, neměli bychom dávat více do reklamy, ale to, co děláme, musí být také náležitě zveřejněno. Musí to být analyzováno. A pochopitelně volby nejsou nikdy úplně zadarmo. Pokud chceme udělat propagaci této instituce, tak na to se musíme také podívat. Co se týče komunikace bez papíru, tak bychom měli mít, máme tedy e-committee, a i meetings takže můžete se podívat na to, zda chcete mít software na iPadu, na svém počítači. Můžete takto snížit eh, tisk dokumentů, protože tyto platformy už máme k dispozici. Příští rok je rokem kampaní a voleb. Bude tedy těžké tomu ustát a těžko budeme v této oblasti snižovat náklady. I kdybychom je ovšem snížili na nulu, tak lidé budou vždy říkat, stačí, že to nestačí, že musíme platit za to, co děláme. Otázka zní, jak se s tou situací vyrovnáme. Jako parlament zcela jistě jsme nešetřili v minulosti, nicméně musíme být schopni dělat naši práci tak, jak máme. Nemůžeme zredukovat administrativu tak, aby byla nefunkční a potom to budeme obtížně vysvětlovat voličům, proč náležitě neděláme to, k čemu jsme byli zvoleni. Takže výsledek voleb a také vyjednávání rozpočtu víceletého finančního rámce, to nás neumenší jako instituci. Děláme legislativu pro půl miliardy lidí, zastupujeme i ty nejmenší, nejvzdálenější občany, takže zcela jistě se musíme držet toho, co děláme, musíme to dělat dobře. Děkuji, děkuji tedy za to, že to vyslovíte i jménem vaší politické skupiny, což je pochopitelně velice důležitý signál. Paní Gressler, prosím. Jsem velmi překvapena kvalitou této debaty. Mám za to, že někteří kolegové by neměli pracovat v parlamentu, ale ucházet se eh, o místo mezi popeláři. Já myslím, že minimální je mít eh, dokumenty na svém místě, když je někdo nechce dobře, ale eh, není nic špatné na tom se do těch dokumentů podívat a předem si je pročítat. Generálního tajemníka bych chtěla požádat, aby změnil strukturu a systém povyšování v parlamentu. Já eh, myslím, že v rozpočtu, který žije z 80% z personálu, je právě personální rozpočet eh, důležité. Od roku 2009 existují dva eh, případy, které řešil ombudsman. O, týká se to povyšování v této instituci a zjistilo se, že tady k tomu povýšení dochází rychleji než u jiných institucích ehm, i v evropských. Mě by eh, zajímala skutečnost tato konkrétní, ehm, eh, těchto konkrétních eh, případů a kdybyste to měli dokonce i na papíře, tak bych byla za to vděčná. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, nicméně máme pochopitelně nejkvalitnější pracovníky. Takže Pan generální tajemník chce odpovědět, prosím. Eh, Začnu možná tou poslední připomínkou a to, že se u nás provádí rychlejší eh, povýšení, to není pravda. Já se domnívám, že je to spíše naopak. Eh, naše personální rada mě informovala o tom, že na komisi se celoplošně organizují konkurzy pro všechny skupiny. Pokud bych to udělal, tak by to byly dvě cesty normální cesta, která paralelně vede k tomu, že se jednotlivé skupiny přeskočí, takže e, my můžeme klidně držet krok s ostatními institucemi. Tím jsem si jist, e, diskutoval jsem o tom a domnívám se, že je to právě naopak a že to také můžeme prokázat. Jinak e, děkuji za podporu pana Alvara. Paní Kvadia Sabal říkala, že musíme samozřejmě eh, přeskoumat poměry v administrativě, ale tím se zabýváme. Asi polovina ředitelství byla v posledních letech restrukturalizována eh, v parlamentu. Jistě vždy to nevede ke snížení, ale eh, ke zvýšení efektivity. Určitě pan Kalfin se zmiňoval o nutnosti, aby se správně překládala eh, jména v latince. Já mám obecně dojem, že se ubíráme správnou cestou. Doposud jsme teď správně postupovali, protože návrhy přichází z předsednictva a eh, rozpočtový eh, výbor říká pozor trochu pomalu. Myslím, že cesta je správná, že nemáme klasické rozdělení, že předsednictvo by chtělo více vynakládat a rozpočtový výbor šetřit. Vedeme rozumný dialog o tom, kde můžeme posílit efektivitu kterých oblastí a kde to možné není. Na téma multilingvalismu bych chtěl říci, že máme velice efektivní systém. Máme 23 jazyků a od 1. 7. 24 jazyků, ale jedna věc je jasná, tento náročný systém multilingvalismu bilingualismu se dá zachovat pouze v případě, kdy bude efektivní. Nemůžeme dopustit multilingvalismus, vícejazyčnost ve 24 jazycích bez efektivity. Eh, to možné není a nedá se to financovat. A Takové případy byly v minulosti. My jsme nesnížili nabídku, ale usilovali jsme o zvýšení efektivity. Například u výboru nemohou všechny zasedat eh, v úterý a ve středu, protože vlastní tlumočníci nejsou vytíženi v pondělí a ve čtvrtek a musíme eh, vynakládat hodně prostředků na externí tlumočníky. To nemá smysl. A když zasedáme na plenárce po 23. hodině, kolik poslanců se ještě účastní? Mnohdy nikdo mnohdy jich je pět nebo šest, není to žádná výhoda ani pro poslance, ani pro veřejnost. Je to příklad špatné organizace a kde jde o špatnou eh, organizaci, musíme to řešit. Nechceme ohrozit vícejazyčnost, jazyčnost, ale chceme eh, zajistit více jazyčnost za nových podmínek. Bylo řečeno, že eh, se v americkém kongresu eh, využívá lobbystů. Takový systém tam je, eh, v Bruselu také, to musím říci, ale je jsou tam specifické útvary, které parlamentu pomáhají nezávislou expertízou řešit a efektivně kontrolovat administrativu a zákonodárství. Já jsem minulý týden navštívil Government accountment Office a to je obdobný útvar a možná navážete s nimi kontakty. Výbory amerického kongresu mohou říci, chceme přeskoumat tyto programy. A vedoucí této instituce je jmenován prezidentem na 15 let a není možné ho sesadit a tento útvar poskytuje nezávislé poradenství a hodnotí program vlády. To posiluje parlament ve veškerých střetech s administrativou, to znamená 2000 pracovníků nedělají nic jiného, než připravují expertízy pro kongres. A i když eh, naše instituce nemůžeme přímo srovnávat. Myslím, že se přesto z toho můžeme poučit. Eh, otázka využívání eh, papíru, to je také eh, otázka kultury. Vím, že nizozemský senát nyní zavedl bezpapírový provoz. Jistě i něco takového lze realizovat krok za krokem. Já podporuji pozorování, které učinil pan předseda Lamassoure. Já se, také rád mnohé tisknu, ale nemusí se to tisknout několikrát. Například výbor pro životní prostředí si navykl, že se dokumenty po schůzi pozbírají a uchovávají se a opět se rozdají při příští schůzi. Dokumenty se sice tisknou, ale ne zbytečně třikrát, čtyřikrát čtyřikrát nebo pětkrát. Paní Větman eh, říkala, že je možné eh, šetřit eh, při organizaci tlumočení na delegacích. To mohu podpořit. Při mnoha delegacích zjistíme, že se účastní více tlumočníků než poslanců a to ne usnadňuje jednání, že se tam všichni nemohou eh, vejít, protože není možné přijmout 20 členou skupinu. To nemá eh, negativní dopady na občany, takže na tuto otázku bychom se měli opravdu podívat. Paní Andreasn právem řekla, že ještě nejsme eh, spojenými s státy Evropy. Já bych chtěl pouze podotknout a podpořit Eh, jak to již zaznělo při eh, kampani v roce 2014 nejde o volební kampaně, to nedělá parlament, ale jde o práci uplynulého pětiletého období. Chceme prezentovat eh, tyto výsledky, aby si občan mohl utvořit svůj názor paní Hercogová hovořila o agenturách. Myslím, že to je dobrý podnět, že by mohli více spolupracovat. A paní Holmajer to vyplývá i ze zprávy, že sdílíme stejný názor. E, e, paní poslankyně Sidonie ještě jednou upozornila na to, že e, máme opravdu útvary, které se zabývají politikou a pracují pouze pro pravodeje nebo eh, grémia, ale ta knihovna je velice omezená. Musíme přemýšlet o tom, jak bychom mohli rozšířit library knihovnu spolu s vědeckou službou. Děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku, že jste odpověděl na odpovědi našich kolegů. Paní Hercogová chtěla přijít s návrhem Pan George Lyon také říkal, že na každém zasedání bychom měli informovat o postupu práce této pracovní eh, skupiny, takže předložíme to hned eh, na zasedání koordinátorů a jsem si jist, že koordinátoři budou souhlasit. Co se týče těch srovnávání, srovnání s kongresem v USA, tady byla celá řada otázek. Souhlasím s tím, co říkal pan Klaus Vele. Eh, působil jsem účetního eh, dvora ve Francii a když eh, vidím, jak to funguje v USA, tak je to skutečně obdivuhodné. Je to naprosto nezávislý orgán, čili to není žádný lobistický útvar, naopak je naprosto nezávislý, který pracuje pro kongres a může poskytnout stejné poradenství jako tedy samotná vláda. Takže já si myslím, pro inspiraci je to velice zajímavé. Uvidíme, jak to bude vypadat eh, příští rok, co budou dělat také naši následovníci po volbách. Když eh, se podíváme na jiné parlamenty, které jsou eh, srovnatelné, tak to je parlament v Indii. Ten má dohromady 18 oficiálních jazyků, nicméně v tomto parlamentu jsou pouze dva oficiální jazyky, jednak angličtina a hinština, protože eh, hinština eh, zastupuje i ty regiony, kde jsou jiné eh, dialekty. Jinde je u nás by to mohla být ta angličtina a němčina v našem případě, ale pokud bych to předložil ve Francii, tak asi to velké nadšení nesklidilo. Důležitý bod je také otázka kalendáře, čili měl bychom to trošku harmonizovat s předsednictvem, takže to je do budoucna. Chtěl bych moc poděkovat eh, jednak eh, kolegům, panu generálnímu tajemníkovi, takže zcela oprávněně se velice zajímáme o vaši práci. Tak tím se dostáváme k dalšímu tématu, které je také nesmírně zajímavé. Je to zajímavé pro lidi, kteří jsou v sálu a také ty miliony, kteří nás sledují na webstreamu. A je to otázka rozpočtu. Požádal bych jenom ty, kteří opouštějí sál, aby tak učinili v tichosti. Ne, omlouvám se, omlouvám se předtím, než postoupíme k tomuto bodu to znamená víceletému rozpočtu, tak se dostáváme k bodu 4 a to je volba nového místopředsedy. Pan Ivajlo Kalfin byl místo předsedem, eh, je členem skupiny socialistů a demokratů, podal demisi a musíme tedy najít kolegu, který nahradí pana Ivajlo Kalfina. My eh, eh, navrhujeme Garbia Favala. Takže abychom změnili národnost. Máme dalšího kandidáta, zdá se, že tomu tak není, takže navrhuji, abychom eh, hlasovali zvednutím ruky. Pokud máme pouze jednoho kandidáta, tak nám to pravidlo umožňují. Kdo je pro tohoto kandidáta? Kde proti? kdo se zdržel hlasování, takže aklamačně gratulujeme eh, ke zvolení paní Gardia Sabal. Aider, prosím, vaše místo je hned vedle mě i vedle dalších mých kolegů, místopředsedů. Máme Takže přemístíme cedulku. Takže Teď se dostáváme k bodu 8 na pořadu jednání. Víceletý finanční rámec na období roku 2014 až 2020. Takže předám slovo zpravodajům, ale ještě předtím bych rád pohovořil o obecném kontextu po tedy radě, která proběhla 8. února. Všichni víte výsledky této Evropské rady z 8. února. Politické skupiny reagovaly. Většina velice negativně a čtyři skupiny, tedy početně ty největší skupiny Evropského parlamentu, spolu podepsali spolu s předsedy těchto skupin společné prohlášení v předvečer nebo v podstatě následně po vydání závěru této rady v tom smyslu, že Evropský parlament odmítá vyjednávat na tomto základě. Neznamená to, že odmítáme vyjednávání, ale odmítáme vyjednávat na základě těchto výsledků. To znamená, že Evropský parlament chce tady sehrát plně svoji úlohu. Já jsem učinil osobní analýzu. Nebudu zacházet eh, do věcných otázek, což je především otázka zpravodajů a otázka pro jednotlivé skupiny, které mají možnost se vyslovit. Ale myslím si, že poprvé vznikla situace, mezi radou, radou na té nejvyšší úrovni. Není to otázka ministrů, ale jsou to skutečně šéfové vlád. A na druhé straně je Evropský parlament a stojíme před dvěma konflikty. Jednak tady máme politický konflikt. Je to velice snadné, ne tedy snadné k řešení, ale můžeme to velice snadno pochopit. A je to obvykle z věcného hlediska a také z hlediska míry prostředků, které jsou k dispozici v Evropské unii a které budeme potřebovat v následujících letech a jak tyto finanční prostředky rozdělit. To je klasická debata, bavíme se o tom každý rok v případě ročního rozpočtu i víceletých rozpočtů. Nicméně tento politický konflikt ještě přináší institucionální konflikt, který je, znamená to, že oproti předešlým letům, kdy jsme projednávali podobné situace, MFF se projednávalo vlastně každý, eh, každých eh, sedm let až do roku, nebo od roku 1987. Nicméně rezabonská smlouva navýšila pravomoci Evropského parlamentu z legislativního hlediska v takzvané kvazi totalitě. Také se zabývá právním základem v oblasti evropských politik, které jsou financovány Evropskou unii. V tomto ohledu Evropský parlament má mnohem více pravomocí. Máme možnost spolurozhodování spolu s radou a s ministry. Co se týče rozpočtových otázek, smlouva také mnohem více povýšila pravomoci parlamentu. Ne tedy z hlediska zdrojů, tam je to téměř minimální, nicméně je povýšila, eh, co se týče výdajů. A to se týká především ročních rozpočtů. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají všech rozpočtových poližek a potom tady máme takový složitý postup kde máme možnost mít poslední slovo před radou ministrů. Naopak, Lizabonská smlouva nezměnila postup přijímání rámcového víceletého rozpočtu. Zachovává trošku ten eh, starý eh, postup, který se neadaptoval stávající situaci to znamená, že víceletý rozpočtový rámec znamená, že rada musí jednomyslně schválit tento rámec a parlament má pravomoc schválit, je to v podstatě taková ratifikace, tak jako je to v případě mezinárodních smluv, Parlament má možnost tedy hlasovat obecně, zda souhlasí či nesouhlasí, bez tím, aby podával pozměňovací návrhy. Nicméně roční rozpočty musíte naplňovat určité stropy, které jsou stanoveny v tom víceletém rozpočtu. Tam je možnost to řešit v rámci Rady ministrů. Lisabonská smlouva Eh, takto tedy stanovuje, což nebylo úplně zohledněno na Evropské radě. Jako předseda rozpočtového výboru jsem v podstatě vyslovil svoje rozhořčení a doslova vztek, protože Navzdory skutečnosti, že od prvního dne, to znamená, když jsme začali připravovat vyjednávání mezi delegací Evropského parlamentu a trojkou, to znamená předsednictvím a radou ministrů, což bylo 2. října 2011. Všichni jsme věděli, že to je oficiální setkání, které je víceméně tedy soukromé, veřejné, nicméně, eh, že toto rozhodnutí bude odhlasováno nakonec Evropským parlamentem. To prohlásil také pan předseda Šulce a také v rámci setkání nad článkem smlouvy o fungování Evropské unie na setkání jednotlivých zástupců institucí. Takže navzdory tomu, že v loňském roce, v červnu, jsem vaším jménem a jménem eh, tedy této skupiny parlamentu, eh, také jsem se tedy obrátil na kyperské předsednictví. Vaším jménem jsem tedy předložil dokument kyperskému předsednictví, kde eh, byly určité demarkační linie jak vyjednávat v rámci následného předsednictví a jak hovořit o rozpočtu. Pochopitelně to musí přeskoumat také rada a znamená to, že je připravena legislativa, kdy rada musí mít nejdříve jistotu, že se vším souhlasí parlament. Takže navzdory těmto snahám Evropská rada probíhala přesně tak, jako v minulosti, jako kdyby Lisabon vůbec neexistoval a jako kdyby Evropský parlament by byl sekundární vedlejší institucí. Jako kdybychom byli nějakým poradenským orgánem, eh, který tedy ze zdvořilosti je konzultován, nicméně následně bude tedy eh, spokojen a nějak eh, se to s ním dohodne. A Teď je, je otázka pro nás, pro poslance, zda tedy souhlasíme nebo ne a zase prosadíme to, že smlouva bude platit nebo ne. Čili naším úkolem a naší povinností, jak legislativní, politickou, institucionální, je zajistit, aby Lisabonská smlouva skutečně existovala a aby si parlament zasloužil své jméno Evropského parlamentu. Takže podle mého názoru, co to, to, to vše je v sázce. Takže, jak už jsem říkal, eh, rada neuznala v podstatě fungování Lisabonské smlouvy a to za dvou pohledů. Pochopitelně zpravodaj, každý budete hovořit za svoji politickou skupinu, určitě to potvrdíte, nebo možná nepotvrdíte, nicméně bych toto chtěl říci dnes naprosto veřejně. Ve tři hodiny se setkáme s panem komisařem Levandovským. Můžeme se zeptat, co se o tom myslí jeho instituce, protože komise je strážcem smlouvy. Na to někdy zapomínají. Já říkám to velice potichu. Takže zcela jasně nevzali Lisabon v potaz, porušili smlouvu. Eh, když se podívám na 48 stránek závěru rady, kde se hovoří o legislativních záležitostech, takže pokud Evropská rada si myslí, že tyto závěry jsou politickými hlavními směry pokud tedy to byly instrukce pro ministry, aby zahájili vyjednávání, ale ministři mají určitou ehm, manévrovací marži, tak eh, ano, tady skutečně rada sehrává svoji úlohu. Tam je uvedeno, že mají možnost uvádět pouze ty hlavní směry, ale nemají legislativní pravomoc. A co, když se podíváme na víceletý finanční rámec, tak tam mají pravomoc stanovit ty velké částky, pochopitelně ovšem za souhlasu Evropského parlamentu. Čili mají úkol stanovit ty velké odhady, eh, velké eh, částky na určité politiky, takže v tomto ohledu sehrávají svoji úlohu. Ale naopak pokud se dostáváme do těch eh, jednotlivých podrobností, kdy tyto velké částky v jednotlivých kategoriích budou rozděleny mezi jednotlivé země na jednotlivé politiky a v rámci těch jednotlivých podokruhů, eh, když se podíváme na ty nej eh, více náročné politiky, například kohezní politika, Eh, zemědělská politika zde nesehrály svoji úlohu tak, jak měly. A když se podíváme na dané závěry, tak tam je jasně řečeno těm jednotlivým ministrům, aby to vše, co Evropská rada dohodla, že se to nesmí už opětovně otevírat s evropským parlamentům, i když tedy nyní Evropský parlament má možnost pozměnit prostřednictvím pozměňovacích návrhů tyto jednotlivé částky, tak v tomto ohledu zneužili své pravomoci. Takže, co se týče pravomoci evropského rozpočtu v oblasti rozpočtu, když se podíváme na jednotlivé ty celkové částky rozpočtu a pokud se podíváme na stropy u jednotlivých kategorií, pokud je to stanoveno na úrovni tak nízké v některých kategoriích, tak jak tomu je, tak ten eh, strop eh, jednotlivých eh, výdajů. Předtím jsme ho nikdy nevyjednávali a to nám řekl pan Van Rompuy v pondělí. Eh, jedná se o velice nízké částky stanovené na závazky. Když se podíváme na rozpočet na následné, následných sedm let, tak v podstatě ten rozpočet je už na těchto stránkách rozhodnut. A pravomoc Evropského parlamentu, co se týče eh, ročních rozpočtů, je zúžena na nulu. V podstatě tam máme pravomoc určitých transferů, ale co se týče skutečných voleb, tak eh, tam nemáme žádnou úlohu. A podle mého názoru došlo k naprostému porušení pravomocí Evropského parlamentu. Takže tady eh, máme velké obavy. Co se týče právní analýzy, chtěl bych připomenout, že interní postup Evropského parlamentu předpokládá, že rozhodnutí, které musí být přijato Evropským parlamentem eh, na základě stanoviska rady, tak eh, teď zahojeme ten postup schvalování. To připravuje nejen tedy výbor pro rozpočet, ale připravuje to také výbor pro ústavní záležitosti. A naposled oba výbory připravili zprávu, oddělenou zprávu, která byla přeskoumána na plenárním zasedání a hlasovalo se o ní zároveň. Nicméně paralelně pracovaly tyto dva výbory a i tentokrát eh, výbor pro ústavní záležitosti musí plně sehrát svoji úlohu. A pokud souhlasíte, tak bych navrhl předsedovi tohoto výboru, abychom měli společné zasedání v určité fázi, abychom měli možnost harmonizovat naši práci a vyměnit si názory. Takže první bod, který bych eh, rád předložil a také bych chtěl vědět, jestli souhlasíte s touto analýzou. Druhý bod. Co se stane nyní? Takže, pokud Evropská rada zašla tedy do určitých podrobností, co se týče konkrétních čísel, které jsou skutečně již na papíře, tak eh, ano, stanovili eh, částky pro kategorie a podkategorie. Nicméně teď je to uvedeno tedy podrobně, například v kategorii AA. Eh, tam jsou nejrůznější politiky, které jsou právě financovány z této kategorie AA a je tam navýšení závazků, které jsou v této kategorii, je to dvakrát méně, než bylo eh, navrženo komisí, nicméně tady existuje tento návrh, takže musíme upřesnit, co bude například na vědu výzkum, na celoživotní vzdělávání a co bude na ty jednotlivé kategorie, čili jak budeme postupovat. Co se týče tedy komise, tak komise by měla udělat eh, toto rozdělení, to detailní rozdělení na základě rozhodnutí toho původního návrhu. Takže co bychom chtěli, aby udělali? Chceme, aby to dělali dříve nebo později? Výbor pro rozpočet Evropského parlamentu. Chceme abychom se k tomu mohli vyslovit eh, hned z začátku, předtím, než to bude úplně tedy připraveno, propracováno, anebo až na konci. Teď tedy kladu dotaz vám všem, kdy bychom do toho měli zasáhnout. Na začátku těchto rozhovorů, anebo eh, na konci, až budeme schvalovat tyto jednotlivé navržené částky. Třetí bod. Eh, kromě tedy čísel, která musí být ještě upřesněná, ten překlad do té právní formy těch politických závěrů Evropské rady. Přinese čtyři druhy právních textů. Tři se týkají rozpočtu a ten čtvrtý je čistě legislativní text. Co se týče rozpočtu, máme dva doplňující se texty, které jsou úzce propojeny, Jednak je to MFF, je to ta tabulka, máte podrobný rozpis jednotlivých rubrik, to je tedy nařízení o víceletém finančním rámci, který bude přijat jednomyslně radou ministrů a po schválení, ne, ne, bude to tady přijato po schválení eh, Evropským parlamentem, Eh, většinou členů Evropského parlamentu. Dnes je to 378 členů, kteří budou hlasovat eh, pro a ti, kteří jsou přítomní nebo nepřítomní, eh, nebo ti, kteří se nezúčastní, tak ti všichni budou bráni jako hlasy proti. A potom musí také panovat meziinstitucionální dohoda. musíme mít tedy mezi sociální dohodu podle Lisabonu. Takže tady se hrává úlohu i komise. Znamená to, že se zapojí i komise, která má pravomoc vyjednávání. A když někdy slyšíme hlas komise, no jo, toto je velké téma, k tomu se nechceme vyslovovat, tady záleží na parlamentu a na radě, ne, tady má do toho, co mluvit i komise. Takže z politického hlediska pochopitelně má tedy pravomoc exekutivy, to znamená, že předkládá ta čísla a potom musí naplnit daný rozpočet. Nicméně v této situaci se musí vyjádřit i k přijímání rozhodnutí, protože se jedná o meziinstitucionální dohodu. Takže to jsou Eh, ty dva první právní texty pochopitelně eh, se bude potom schvalovat eh, celý tento balíček. Dále tady máme rozhodnutí o vlastních zdrojích. Bohužel tady zůstáváme v postupu konzultace. To znamená, že parlament bude hlasovat ale je to tady součást daného balíčku a rada nás musí vzít pouze v potaz. A potom tady máme legislativní oblast. 70 eh, velkých eh, projektů, legislativních návrhů, máme jich eh, okolo šesti, které jsou velice důležité právě i z hlediska rozpočtu. Především vše co se týká společné zemědělské politiky, strukturálních fondů, kohezního fondu, fondu tedy soudržnosti. Dále zpráva kolegy pana Dominika Rike, Evropský eh, nástroj na propojení Evropy, celoživotní vzdělávání, dále rámcový eh, program pro vývoj, čili tady máme více než šest takovýchto velkých projektů. A tady máme pravomoc podávat pozněvací návrhy, pokud tedy využijeme této možnosti. A tady máme legislativní pravomoci a máme tedy možnost se i k tomu takto vyjádřit. Čtvrtý a poslední bod. Jak to tedy z hlediska parlamentu nyní vypadá? Bohužel jsme neměli možnost se eh, zúčastnit té koordinační skupiny eh, summitu. Měli jsme tam kontaktní skupinu. Eh, bohužel pan Šulce byl nemocný, měl chřipku. Přejeme mu, aby se ještě zotavil. Má se dostavit koncem tohoto týdne, ale příští týden tedy budeme přijímat eh, naši parlamentní strategii. Co je pravděpodobné? Parlament eh, na zasedání v březnu nebude mít eh, ještě k dispozici ten právní text, nicméně zcela jistě bude muset politicky oficiálně zareagovat na výsledky Evropské rady. Politické reakce již zazněly, Máme tiskové zprávy, ale je důležité, aby tu celkovou pozici zaujal i Evropský parlament. Takže začneme pracovat se zpravodaji na těchto otázkách. Budeme mít tedy usnesení na konci března a v tom budeme vysvětlovat, jak Evropský parlament reaguje na tyto výsledky. Zcela jistě se k tomu musíme vyjádřit. Následně jako parlament těch různých politických skupinách se zapojíme do vyjednávání o rozpočtu. Tady to má na starosti výbor pro rozpočet a také naši kolegové jsou ministři pro evropské záležitosti. Je to tedy eh, Rada pro všeobecné záležitosti. Oproti předešlým vyjednáváním Evropská rada výslovně si ponechává možnost, aby byla možnost eh, setkání, briefing, eh, pre-briefing, eh, tak, jak tomu bylo v případě polského, dánského, kyperského předsednictví. Je to správná metoda, jak dále postupovat. Nevím, nehovořil jsem o tom ještě se zpravodajem, ale já se osobně tím nejsem úplně jist. Obrátím se na irského místopředsedu vlády, pana Gilmora, který bude předsedat této radě o všeobecných záležitostech, čili bude mít na starosti tuto problematiku spolu s paní Slusinou Kretor, která je ministriní pro evropské záležitosti, takže nevím, jak to irské předsednictví bude přesně řídit, ale obvykle je, že tyto rozpočtové záležitosti probírají lidé, kteří skutečně mají velké zkušenosti. A potom se bude probírat ta, ta legislativní záležitost. Mně přijde, ale uvidíme, protože se musíme poradit ještě s předsedou Šulcem, že budeme paralelně postupovat v obou oblastech, abychom umožnili Evropskému parlamentu aby byl skutečně připraven a politicky náležitě vyhodnotil ten postup v těch dvou oblastech. To znamená, eh, k jakým výsledkům chceme dospět v oblasti samotného rozpočtu a v jaké, k jakým výsledkům chceme dospět eh, v té legislativní oblasti. To znamená, aby Evropský parlament, až uvidí celou tuto problematiku, mohl zvážit, zda bude hlasovat pro, protože tam budou poskytnuty určité záruky, zvýšení, ústupky, legislativní pozměvací návrhy. To vše, co bude zapotřebí, aby parlament mohl naplnit svou politickou úlohu, aby mohl učinit svoji politickou volbu, a nebo Evropský parlament eh, dojde k závěru, že to není možné, že ta marže je příliš eh, velká, že ten rozpor je skutečně hluboký. Uvidíme, jaké dopady to vše bude tedy mít. Podle mého názoru tedy ten problém vypadá v tuto chvíli takto. Vážení kolegové, mám tady před sebou um, pana Begeho, pana zpravodaje, můžete zareagovat. Velmi stručně, pane předsedo, protože ty základní a zásadní otázky jste, myslím, už velmi eh, správně a intenzivně eh, nadnesl. Eh, já bych také chtěl ještě jednou objasnit, že na základě debaty konference předsedů musíme trvat na tom, aby komise anebo také předseda Evropské rady předložil eh, ty dokumenty, které požád, o které požádal náš předseda výboru. Není myslitelné, aby zde informace o přídělech finančních, v jaké podobě byly eh, zadržovány. Eh, a sice příděly, které přesahují to, co nám již sepsal sekretariát pokud jde o speciální zvýhodnění pro jednotlivé členské státy. Ostatně tento soupis, když to e, spočítáme, tak to činí 18,9 miliard, to znamená, že se to pohybuje někdy, někde mezi e, nebo o 6 až 8 miliard e, výš na rabatech než v minulosti. To znamená, je to bajná inflace. Tady nechce, nechtějí s parlamentem vyjednávat o našich zvláštních přáních, protože si všechno už přerozdělili předem. Já nejsem ochoten vstupovat do jednání dříve, než neobdržíme podklady od komise požadované naším předsedou. Eh, takovýto způsob koňského obchodu eh, musí eh, mít konec. To je nemyslitelné pro parlamentní struktury a nehodné parlamentních struktur Evropské unie. A samozřejmě finanční rámec musí být něčím víc než adicí či součtem eh, zvláštních přání jednotlivých členských zemí. Dále kolega Fernandez, s nímž jsme různé věci ještě propočítávali, eh, mě upozornil na to, že se ještě jednou musíme přesněji podívat na čísla. A jak již slyším, a komise to snad ještě může potvrdit, eh, tabulka je v zásadních hrubých rysech správná, ale Eh, tabulka v tzv. current prices, v běžných cenách, není úplně správná. A tady mm, to začíná. Na základě čeho budeme tedy jednat a, a bude docházet pak ještě k nějakým opravám či úpravám, takže je to skutečně zajímavé, jaké dokumenty nám oficiálně eh, předkládají. Chci ještě upozornit na to, že v otázce závazků a eh, prostředků na platby Nejde pouze o to, jak vyrovnat ten e, rozdíl mezi e, e, závazky a platbami, tam eh, už eh, je i určitá tolerance pro období eh, po roce 2020, což bude ještě problematičtější než tento finanční rámec. Ale dbejte prosím na jednu větu, myslím, že je to pod číslem 8 nebo 10 závěru Evropské rady, tam se vyslovně říká, že na pozadí problému s RALS je nutno se postarat o to, aby závazky byly stanoveny na požadované úrovně, úrovni, tak aby nedošlo k těmto ráz, to znamená nevyčerpaným eh, prostředkům. Znamená to, že máme nakonec dospět k 908 eh, závazkům. Pokud Evropská rada například v kapitole zpráva počítá pěti, eh, pro, eh, či požaduje pětiprocentní snížení pracovních míst, tak to vlastně odpovídá i našim propočtům s ostatními výbory, že jsme připraveni hovořit o důsledcích určitých osporných opatření, ale každá instituce musí zachovat své eh, specifikum, nemůžeme si nechat plivat do své pole výdavky a musíme si sami e, utvářet svou rozpočtovou e, politiku anebo alespoň ji vnitřně strukturovat samostatně, pokud je například o naše budovy a tak dále. Faktem je, že z hlediska e, postupu je správné, abychom připravili usnesení s frakcemi na březen, tak abychom naše základní eh, vyjednávací cíle a těžiště ještě jednou nechali potvrdit většinou. A tady existují tradiční témata, flexibility, eh, vše zahrnující flexibility od eh, začátku do konce finančního rámce, vše objímající obecné převody na další roky a tak dále Dále pak je tady otázka, zdali velké projekty v rámci kapitoly 1a by neměly být eh, umístěny takzvaně over and above, to znamená eh, nad rámec současného stavu. K tomu existuje i povinná revize, eh, které se komise již nemůže vyhnout. Dříve nebo později ostatně bude zvolena nová komise která bude muset mít i souhlas parlamentu k tomu, aby přistoupila na určité závazky, ale na základě demokratické legitimity v případě eh, dlouhého funkčního období musí parlament mít i právo eh, vypovězení nebo podání ehm, vypovězení platnosti dohody. Vidím, že Tady v závěrech je několik takových otevřených eh, formulací, eh, eh, například o flexibilitě, revizi a tak dále, ale stále ještě to není dostačující. Myslím, že Anne Jensen a další budou muset ještě vyhodnotit, jak naložit s těmito formulacemi které ještě neznamenají výrazný krok vpřed. A ještě k tomu usnesení. Nad rámec toho si myslím, že to, co jsme započali se sekretariátem, v tom musíme pokračovat. Naše představy o textu k MFF um, a um, tak dále musíme ještě intenzivně prohloubit. Myslím, že v březnu nás um, nedovede dál briefing a debriefing. Musíme se přesně podívat na časový harmonogram vyjednávání s radou, abychom eh, případně vytipovali určitá místa, kde nám může eh, rada vyjít vstříc. Mám tady tabulku, podle které komise dva měsíce po Evropské radě byla schopná v polovině února 2006 sestavit indikativní soupis čísel rozdělený do jednotlivých programů a o tom jsme pak ještě i mohli diskutovat a upravovat až do poslední vteřiny vyjednávání. To bylo v roce 2006 a e, to bude pro nás strategická otázka. Do jakého okamžiku může takovýto návrh rozdělení do jednotlivých programů být smysluplný, ale samozřejmě v souvislosti s tím, že tu paralelitu vyjednávání mezi rozpočtovými a legislativními aspekty zachováme a necháme si to otevřené, i kdyby došlo k dohodě a pak to konečné hlasování musí zůstat otevřené tak dlouho, až, budem, až eh, když budeme vědět, eh, jak eh, přesně to rozdělení bude vyhlížet a budeme mít jistotu, že naše politické priority zůstanou zachovány. A pak ještě závěrem, pokud jde o tu, to funkční období sedmi let, pokud to nebude podloženo dostatečně jednotlivými doplňujícími reformními prvky a našimi podněty, které jsme do toho vnesli a o kterých rada ví. Pak eh, eh, vyvstává otázka, zdali existuje jiné řešení eh, se dohodnout na kratší lhůtě platnosti, například na pětileté, protože nesmíme se pouštět do postupu, kde již nejsou možnosti úprav, přizpůsobování se, kde už není možnost prosazovat naše obsahová těžiště a pak ještě na dobu sedmi let. To nemůže být náš záměr. Děkuji. Eh, Reimer, Ivalo. Děkuji mnohokrát, pan Ivalov. Bez mikrofonu. I agree, uh, completely with... Já naprosto souhlasím s vaší analýzou i s těmi návrhy. Uh, já se domnívám, že v skutku musí parlament konat poté, co se seznámil se závěry rady. Jistě potřebujeme více informací, více materiálu, potřebujeme příslušná čísla od komise a doplňující dokumenty, ale souběžně se musíme připravit na to, jak na to zareagujeme. A tato reakce by měla být konzistentní s tím, o čem jsme doposud jednali. Tedy za prvé Nemůžeme pouze eh, komentovat úroveň jednání, protože jsme mnohokrát zažili, že když byla nízká úroveň projednávaná na eh, radě, tak potom byly předloženy různé priority a my vidíme, a je to naprosto jasné, že veškeré eh, cíle tohoto rozpočtu není možné splnit prezident Van Rompuy s veškerým respektem v pondělí, když eh, přišel do parlamentu, aby obhajoval rozpočet, nebyl zrovna přesvědčivý. A za druhé, eh, o čem chceme dále jednat s radou, musíme eh, více propracovat. Já se totiž obávám, že rada je připravena, že bude slibovat, ale že není příliš ochotna eh, jednat. My potřebujeme dosáhnout pružný přístup a potřebujeme kvalifikovanou většinu, ne jednomyslnost na radě a potom doplňující finanční eh, fondy, které nám umožní dosáhnout flexibility, protože představitelé z eh, států budou se snažit ovlivňovat čísla pladeb a e, to bude stejný problém. Musíme e, projít stejnou procedurou a požadovat stejnou míru flexibility. Jistě souvisí to s úrovní pladeb a já se domnívám, že nejenom úroveň eh, pladeb v rámci víceletého finančního eh, rámce, ale i současné platby. Když bude mít příští MMF větší deficit, tak to přece nemůžeme brát vážně. Eh, musíme propojit platby na jejich úrovni a já se domnívám, že rada to znovu zváží a musíme si ujasnit, co, čeho jsme dosáhli do posud. Včera jsme o tom diskutovali a i, i když e, tu máme povinná ustanovení, tak to může e, většina v radě zablokovat. A opět, pokud chceme mít revizi v polovině období, tak potřebujeme mít takový postup, který rada nemůže zablokovat protože by se mohl objevit jeden členský stát, který se postaví proti tomu a e, zabrání e, e, právě v polovině období. potom e, výdaje v jednotlivých okruzích, to souvisí se závazky a potom s negativními prioritami, o kterých jsme hovořili. Musíme se tedy připravit e, e, když se zhostíme svého úkolu ve výboru parlamentu, tak to musíme spochybnit i u těch okruhů, pokud se rada nechce posunout k tomu stropu. A co se týče legislativní báze dokumentu, jak jste se o tom zmiňoval a Reimer o tom také hovořil. Několikrát jsme řekli, že to musí být konsistentní. Díváme se tedy na eh, dokumenty na právní bázi a eh, na eh, návrh MMF. Nemůžeme odkládat jednání o MMF, až budou všechny dohody finalizovány na právním základě. Musíme přijmout v parlamentu pracovní postupy, jak k tomu přistupovat já navrhuji, abychom udělali seznam priorit jistě na základě výborů a to by měl být takový nákupní seznam pro e, e, radu, ale asi bychom měli jednat s výbory, jak se na to dívají, aby bylo možné jednání o víceletém finančním rámci mohli propojit s e, jednáním o právním základě abychom mohli dospět k výsledku. Myslím, že pracovní skupina příští týden o tom bude muset rozhodnout. Jensen, Děkuji, paní Jensen, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já také plně souhlasím s tím, co bylo do této chvíle řečeno, také jak jste vyhodnotil tu dohodu, která byla učiněna. A co se týče vlastních zdrojů, tak Celá jistě je patrné, že máme čím tím více rabatů, než tomu bylo v minulosti, co se týče výdajů, takže zdá se, že tam nejsou uplatněny žádné zásady a spíše určité handrukování, interní handrukování. Měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom nastolili vlastní zdroje na pořad jednání. Protože nám se podařilo o tom hovořit. Podařilo se nám vysvětlit, že nechceme zavádět nějaké daně, které by rozšířily nebo zvětšily rozpočet. Naopak chceme mít systém, který bude transparentnější, spravedlivý, který umožní představitelům státu, aby se handrkovali na jejich zasedáních. Možná ti, kteří jsou před volbami, mají často velká slova, snaží se přesvědčit oproti těm, které nečekají právě volby, což je někdy směšné. Takže co se týče DPH, tak eh, bylo stanoveno datum Nakonec to ovšem bylo staženo během vyjednávání. V rámci FTT máme problém s tím, že se jedná o posílenou spolupráci v případě 11 zemí, to znamená, že pouze 11 zemí se v tuto chvíli přihlásilo k této posílené spolupráci, čili je tady celá řada velkých otazníků a to znamená, že si musíme vyjasnit mezi sebou, zda chceme mít i další kandidáty pro vlastní zdroje. Jedná se o postupy, chceme, aby tato diskuse pokračovala, ale když se podíváme na výsledky, tak z toho jasně vyplývá, že musíme mít nový systém vlastních zdrojů. Také si myslím, že je důležité, aby parlament zhodnotil, jaké jsou naše pravomoci s ohledem na vlastní zdroje, nejen pouze s ohledem na rozhodnutí v rámci MFF, víceletých rozpočtů, ale i z hlediska implementace. To znamená, aby parlament zajistil maximální transparentnost, obezřetnost z hlediska vlastních zdrojů. Měli bychom tedy vyvinout ještě další úsilí. A za svoji skupinu bych chtěla říci, že pro nás je důležité, abychom dospěli k řešení z hlediska flexibility, ale mám pocit z hlediska také nevyčerpaných finančních prostředků. Otázka zní, zda jsme náležitě zmodernizovali ten rozpočet tak, jak bychom si přáli a abychom se vyhnuli těm nejrůznějším směšným předpokladům. Děkuji a nyní Salvador Gariga, prosím. Il y a le. Ah oui, il y a le. <laughs> ouais, juste. bon, euh, j'ai pas grand chose à ajouter puisque. Nemám nic moc, co bych dodal, protože včera jsme měli setkání s tou skupinou pro vyjednávání a to, co bylo řečeno, v podstatě zohledňuje to, co bylo řečeno již včera. Chtěl bych se soustředit na dvě věci. Na jedné straně si myslím, tak jak již bylo řečeno, ta diskuse o flexibilitě musí být diskusí technickou až do konce. Protože co jsme zaslechli na zasedání s panem předsedou Van Rompojem a také co říká pan předseda Barroso, v podstatě chtějí zajít velice daleko z hlediska flexibility, ale všechno bylo pouze ústně. Je tedy důležité, aby to bylo definováno naprosto do detailů a to tedy až eh, do konce a to je klíčové. Je to spojeno také s tím, že pokud to rozhodnutí má být eh, jednomyslné z hlediska většiny, tak eh, opět to znamená, že vždy to může někdo zablokovat. Další věc. Ty závěry zohledňují to, co už jsme věděli. Jednak na Radě pro obecné záležitosti i na Evropské radě nemůžeme se bavit o vlastních zdrojích. Sice jsme to dali na pořad jednání, ale neprobíralo se to věcně. A nechtěli ani slyšet ty problémy, kterým čelíme. Navzdory tomu, že tato, tento postup pokazuje na to, že e, financování z příspěvků národních parlamentů v podstatě nemůže nadále takto fungovat. Co se nachází v daném textu, je určitým ústupkem proti tomu, co bylo v tom předešlém textu, jak říkala Ana. Eh, ty nízké částky jsou ponechány, není tam žádné datum pro DPH a co se týče FTT, tak to je pouze určitá možnost, která je otevřená. V tom předešlém textu bylo řečeno, že to bude použito právě pro eh, vlastní zdroje. Myslím si, že tuto diskusi musíme vést, musíme se zaměřit na otázku, čeho chceme získat eh, v oblasti těch vlastních zdrojů. Nesmíme zapomínat také na to, že naše postavení tomto ohledu je méně silné, protože se jedná pouze o konzultaci a je důležité, abychom to neustále propojovali s MFF, protože jinak eh, nedošláhneme vůbec ničeho. Otázka, kterou musíme položit, je, zda chceme, chceme mít roadmap, tedy hlavní stropy obecně a nebo zda chceme mít eh, vlastní zdroje ve výši 64 A v každém případě musíme dosáhnout konkrétních eh, výsledků, například datum pro DPH. je důležité, abychom měli tedy politickou dohodu mezi parlamentem i radou, abychom mohli hovořit o vlastních zdrojech, ale je důležité, abychom měli i hlavní směry, kde budou stanovena konkrétní data. Protože může vzniknout riziko, že nám potom rada řekne, že máme pouze pravomoc schválení, takže je důležité, aby i toto bylo uvedeno v tom v té rezoluci, která bude schválena v březnu. Děkuji, Jean-Luc. Co se týče flexibility, tak eh, minulý týden jsem se zúčastnil zasedání eh, francouzské vlády, kde se také hovořilo o výsledcích eh, rady a i v textu tam došlo k určitým chybám. Spolu s Remerem, který se usmívá, jsme eh, viděli, že když se podíváme na prohlášení těch jednotlivých eh, tak eh, politiků, tak jsme spokojeni. V podstatě každá vláda říká, Rozpočet, evropský rozpočet se snížil, nicméně v našem případě, v případě naší země, zůstává stejný nebo se mírně navýšil. Pokud je to pravda, tak výborně. Takže z tohoto důvodu ten dopis, který jsem napsal minulý týden. Všichni se obdrželi jeho kopii. Eh, odeslal jsem ho jednak předsedovi Barusovi i Van eh, Rompuyovi eh, a předsedovi jeho kabinetu, tak tam jsem uvedl, že potřebujeme stejnou úroveň informací jako rada, abychom mohli analyzovat rozpočtové výsledky, politické volby, které byly učiněny Evropskou radou a také musíme mít jasné informace podle jednotlivých zemí. To znamená materiály, se kterými pracovali. Protože nepracovali se stejnými materiály jako my. Všichni měli materiály u eh, pro jednotlivé země. A my potřebujeme přesně ty dokumenty, se kterými pracovala Rada. A dnes odpoledne, až budeme hovořit s panem komisařem Levandovským, je to důležité, jak říkala Reimer, neměli jsme k dispozici tyto informace, nemůžeme e, začít vyjednávat s radou, pokud tyto informace nedostaneme. To je zcela klíčová věc. Co bylo také řečeno v té prezentaci ve Francii? Zcela jistě celkové částky nejsou příliš eh, optimistické, co se týče budoucích politik. Nicméně je tam určitý kalendář eh, flexibility, takže to chce také probrat Evropský parlament. A znamená to, že tam budeme mít 50 eh, miliard navíc, ale 50 miliard navíc eh, pokud toto dáme k tomu 960 miliardám, pokud se podíváme na jednotlivé platby, závazky, tak eh, to bude odlišné od toho, co nám bylo řečeno nyní. Jak to bylo propočteno? Nic o tom nevím. Chtěl bych jenom poznamenat, že minimálně jsou zde flexibilita pochopitelně pokrývá celou řadu aspektů podle jednotlivých kategorií, stropů, Ehm, potom těch nadkategorií, podkategorií a tak dále. Ale pokud eh, chceme zvážit tu eh, manevrovací marži, tak máme několik úrovní. Na první úrovni bychom měli eh, ponechat to, co bylo dohodnuto koncem roku, to znamená na základě odhlasovaného rozpočtu. To je jedna věc. Pokud ty platby jsou stanoveny příliš nízké, tak eh, tam bude deficit proti tomu roku 2012. To je první věc. A za druhé, měli bychom použít eh, marži, která nebyla použita. To znamená ty eh, částky, které jsou k dispozici mezi tím odhlasovaným rozpočtem podle těch jednotlivých kategorií, a to, co tedy v těch kategoriích zbylo. Pokud se podíváme na to, co se stalo v letech 2007 až 2013, tak eh, můžeme dospět k závěru, že jsme nevyužili hovoříme pod kontrolou tady pana zpravodaje, eh, nevyužili jsme 10 miliard eh, marže co se týče tedy těch stropů, položek závazků a zůstává nám eh, marže ve výši 66 miliard. To je tedy nevyužitá marže. A co se týče procent eh, závazků eh, v letech 2007 až 2013, tak ta byla ve výši 84 A Takže z tohoto důvodu máme ten nedostatek, který je vyplývá z těch minulých let eh, pro rok 2013. Jak říkal pan zpravodaj, v rámci vyjednávání musíme vzít eh, v úvahu eh, ten reálný rozpočet a ty úrovně na rok 2013, protože v tom dalším období 2014 až 2020 začínáme na té nižší úrovni, takže tam vždy bude určitý deficit Eh, který vyplývá z toho předešlého období. Takže to znamená, pokud bychom neměli v eh, tom rámcovém rozpočtu na léta 2007 až 2013 určitou flexibilitu, kterou bychom flex, eh, mohli interpretovat jako možnost využití N plus 1, to znamená marži, kterou jsme nevyužili v roce N, a právo, že Eh, podle určitého jednoduchého postupu je můžeme využít, tak eh, bychom měli mnohem eh, větší částky k dispozici, především co se týče položek pladeb. To můžeme vyjednat do budoucna. Pokud Evropská rada v tomto duchu, aspoň tedy určitě ministři v určitých zemech, řeknou ano, můžeme tady určité otázky projednat. Naopak, pokud flexibilita bude dále pokračovat v tom smyslu, že budeme muset rozhodovat jednomyslně, tak jak to interpretuje právní služba rady, protože to se týká stávající situace, možnost mobilizovat 0,03%, takže otázka flexibility tam nic moc nepřinese. Takže rád bych nyní předal slovo Salvadorovi, který nemá možnost ještě hovořit. Prosím. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych velice poděkovat za vaše úvodní slova a i za provedenou analýzu. Je opravdu velice důležité, abychom věděli, jak budou veškeré postupy probíhat a abychom věděli, kdy a jak v nadcházejících měsících na to může parlament zareagovat. Souhlasím s tím, co řekli oba zpravodajové Ivalio Kalfin a Raima Böge a stoprocentně souhlasím s výsledkem vaší analýzy, co vede tedy k tomu, eh, abychom měli opravdu dobrý rozpočet, musí být spolehlivý, předvídatelný, trvale udržitelný a musí vést k vzniku hospodářských i sociálních výhod, které opravňují veškeré výdaje. Rada se na příští programovací období dohodla a myslím, že se rada sestává z rozumných osobností. Vycházím tedy z toho, že jsou přesvědčeni o tom, že dosáhli toho, co se dalo udělat. Rozumný rozpočet pro 27 zemí. A rada je evropskou institucí stejně jako Evropský parlament. A je důležité říci, že my v parlamentu nemáme monopol, když jde o obhajobu zájmů našich občanů. Musíme vyrovnávat zájmy a zohledňovat nejrůznější reality. A nám v rozpočtovém výboru tato jednota, tato dohoda nechybí. Snad mezi politickými skupinami skupinami. Byly stanoveny politické cíle a nyní jsou stanoveny prostředky, abychom jich dosáhli. A teď víme, že není možné plně dosáhnout cílu při stanovení horní hranice. Proto bude nutné hledat alternativy, jak bychom si mohli vypomoci. Jedna alternativa by mohla spočívat v tom, že bychom prodloužili nebo pozměnili stávající eh, finanční výhled. Eh, ale nemůžeme eh, zhodnotit dopady takovéhoto opatření. To uděláme na příštích jednáních. Jedna taková alternativa, jak řekli zpravodajové, by mohla spočívat v tom, že bychom při E, naplňování rozpočtu provedly změny, ale ne tolik v oblasti čísel. Například neomezená diskuze o flexibilitě mezi jednotlivými kategoriemi, okruhy a lety by e, umožnili využít nástroj flexibility i mimo rozpočtový rámec globální marže eh, u výplat přenositelná z jednoho roku na druhý, víceletý finanční rámec přece eh, bezpodmínečně neznamená, že musí platit sedm let. To je zatím tak stanoveno. Dále jde o skoncování s jednomyslností eh, v radě, když jde o rozhodování o přepracování a potom je také důležité respektování Lisabonské smlouvy při stanovování vlastních prostředků tak jak eh, to skonstatovali eh, naši zpravodajové a jak to náš výbor v uplynulých měsících také eh, prosazoval. A je to ještě celá řada dalších opatření, kdy jsme a musíme poskytnout našemu vyjednávacímu týmu příslušný mandát. Bylo by dobré, kdyby Rada od začátku 2014 eh, začala opravdu eh, naplňovat eh, platby. Potom bychom měli dostatek prvků pro diskuze a pro rozhodnutí. Děkuji, Alexander Alvaro. Děkuji vám, pane předsedo. Bude to v Němčině tentokrát. Definice šílenství je eh, dělat eh, eh, vždy to samé a doufat v jiný výsledek. Já mám někdy pocit, že parlament se obdobně chová vůči radě. Stěžovat si, hrozit a konec konců spoléhat na eh, písemné dohody, které nejsou naplňovány. Nevím, jak dlouho to chceme ještě opakovat, aniž bychom jako parlament nepřišli o svou sebeúctu. Myslím, že to je i eh, součást eh, sebepochopení, že když se něco dohodne a podepíše, tak to bude i splněno. Ale v uplynulých letech jsme to zažívali, že ty přísliby nejsou ani hodny toho papíru, na němž to podepíšeme. A proto nemám ani důvěru partnerů v obdobná opatření v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Po mém soudu musí dojít ke skutečnému jednání mezi parlamentem a radou. Zcela souhlasím s tím, co jste řekl vy, pane předsedo, náš zpravodaj, ale také eh, zástupci frakcí. A současně se domnívám, že je nutno tu eh, eh, pohrůžku nejenom udržovat naživu, ale také naplnit životem, že teď totiž uplatníme veto a ne se nakonec stáhnout a říci, až tak jsme to zase nemysleli, s MOU souhlasíme také a uvidíme, co během těch eh, sedmi let se uděje. A navíc mm, roční mm, rozpočty jsou důležité, ale sedmiletý finanční rámec nejenom stanovuje to, jak eh, eh, bude jedna miliarda eur eh, rozdělena, ale určuje to také směr vývoje EU, to znamená, kam chceme za sedm let dospět, co jsme udělali dobře, co správně, bez ohledu na národní zájmy, si musíme klást otázku, zdali je správně, když Rada svou výdajovou politiku, alespoň v kapitolách 1 1 a 2 eh, zvětšňuje, opakuje. Eh, eh, je nutno, aby například nedocházelo k posilování malých a středně velkých podniků, které utrpěly během krize, je s ohledem na budoucnost toto správné i v souvislosti s globálním konkurenčním boji. Nebylo by inteligentnější v zastropovaném rozpočtu počítat z prostředky na určité přesuny, a to nejenom v kapitolách 1 a 2, ale bylo by snad rozumné Evropskou eh, unii nasměrovat eh, eh, do budoucnosti a neopakovat status quo. Pro mou generaci při nejmenším je to důležité, zejména a pro vaše děti stejně tak, protože většina z nás už si nevydělává zemědělstvím, ale zcela jinými způsoby v globálním světě. A proto je pro mne důležité a podstatné, co musí parlament řešit, a sice jak eh, naložit eh, s tou diferencí mezi 9 660 eh, eh, eh, miliardy u závazku a 908 miliardy u plateb. Je tady určitá diference ve výši 50 miliard a to je něco, co žene Evropskou unii do zadlužení. Je to deficitní rozpočet, který tady vytváříme, protože není podložen těmi finančními prostředky, které máme k dispozici. To je jeden z nejdůležitějších bodů do diskuse. A pak lze mluvit i o podružnostech. E, podporuji i to, co řekl kolega Böge s ohledem na všeobjímající flexibilitu. Je rozhodující mít možnost, e, chceme-li dále e, pokračovat s projekty této, tuto flexibilitu. Když si klademe otázku o budoucnosti Evropy, tak pak a podíváme se na deficitní rozpočet tohoto typu, tak otázka, jak eh, rozdělovat eh, prostředky A pak otázka, proč, eh, proč je zde nebezpečí, že strategie 2020 selže. Tak po mém soudu frakce svá rozhodnutí ještě nepřijaly, ale ukazuje to, že musíme konečně eh, to naše varování skutečně převést do eh, eh, praxe. My se na to díváme už dlouhá léta. Nyní musí být už konec s pohrůžkami, pokud nejsme ochotní je také uskutečnit. A proto apeluji na tento výbor, abychom vyslali jasný signál, že jsme připraveni návrh členských států odmítnout, protože protože z Evropy eh, nečiní eh, celek perspektivní, ale přebírá eh, chyby státní zadluženosti a navíc opakuje určité chyby minulosti. Já za sedmi, sedm let se nechci probrat do zlého sna. Já si myslím, že žádná vláda, která je nyní u moci, už za sedm let u moci nebude. Děkuji. Děkuji. Co se týče Eh, představitelů vlád, kteří byli přítomní v roce 2005, tak tam eh, přežili pouze dva, kteří se zúčastnili té rady ministrů teď. Paní Merklová, která hm, se dostala k moci roku 2005 a, a náš eh, kolega Juncker, nicméně ten je součástí institucí už hodně dlouho, takže všichni se museli tedy rozhodnout, kdo bude jejich následovníkem, což je výjimečná situace. Statisticky polovina evropských eh, poslanců bude znovu zvolena, nicméně eh, bude nahrazena eh, celé, bude nahrazeno celé kolegium komise a také, co se týče rady, ta také nebude zastoupena v plném počtu v příštím roce. Děkuji. Nyní má slovo pan Godmanis nám dá čísla. Ano, děkuji. Já se domnívám, že jsem byl jeden z mála, který to eh, propočítal ty předběžné eh, obálky a to, co bych vám chtěl říct je to, že nemáme meče, abychom mohli bojovat za celý eh, rozpočet. Takže máme-li být realističtí, já se nedomnívám, že by to byla velká možnost, abychom ta čísla změnili. Alespoň si to myslím. A pokud je nemůžeme eh, změnit, a jde o otázku, eh, do jaké míry jsou racionální, jak je možné eh, tato čísla vysvětlovat a ještě vylepšovávat. A to je velice závažná otázka. A dovolte, abych se to pokusil vysvětlit je vždy emocionální snižování rozpočtu, nemá to žádný fiskální, ekonomický a jiný základ. Mohli bychom říci, že navýšení rozpočtu je samozřejmě také emocionální otázka, protože nemůžeme takovýto nárůst obhajovat. Proto nebylo snadné vést eh, tyto diskuze navýšení pro Řecko, ale rozdíl mezi platbami a eh, závazky těch 50 eh, miliard podle mého názoru pochází z politiky soudržnosti, protože pravidlo N plus 3 nám dovoluje odložit eh, platby na příští víceletý finanční rámec. A v letošním roce eh, uvidíme důkaz, protože je třeba zaplatit 16 miliard na politiku soudržnosti v tomto roce, ale to není možné, protože marže nejsou příliš příliš vysoké, abychom to pokryli. Potřebujeme nové prostředky, ale podle toho eh, rozhodnutí to reálné není. N plus 3. Včera jsme se setkali s lidmi z eh, generálního ředitelství Regi a oni změnili z eh, 5% výkonovou rezervu na 7%. A co to tedy znamená, že za tři roky nebudou plánovat vynaložení těchto peněz, protože ty země, které které eh, nečerpají prostředky dobře, nedostanou prostředky z rezervy a ty prostředky půjdou jinam do dalšího MMF a situace bude ještě horší, eh, než je eh, v současnosti, když chceme plnit tuto část víceletého finančního rámce. A za druhé bych chtěl říci, musíme být velice obezřetní ve výboru, rozpočtovém výboru, ale i v ostatních. Například jsem členem za liberály, členem trialogu a my se nikdy nezabýváme čísly, protože my sledujeme vždy výsledek, alespoň nějaké nekoncové výsledky. Prostředky, které byly eh, distribuovány, jak jste, pane předsedo, řekl velice dobře. A teď máme čísla a ty musíme eh, realizovat. A máme malý, no vlastně velký problém, protože eh, myšlenka politiky soudržnosti byla podpora regionu, ale při výpočtu je to 12, 1,85 miliardy, to je přes 3,7 a když se na to podíváte, tak nespatříte žádný region, který byl součástí dřívějšího plánu. Byly to některé okrajové regiony, které obdržely peníze například v Polsku nebo v jiných zemích. Teď je to jenom ta národní obálka. 12 miliard eh, to bylo poskytnuto jednotlivým státům a nyní volají eh, regiony. Jsme přechodný region nebo eh, málo rozvinutý jako Madeira. Dostaneme tyto peníze nebo ne, protože eh, nakonec Portugalsko miliardu obdrželo, ale kolik z této částky dostane Madeira, kdo ví, nebo nějaká jiná část, jiný region. Já se omlouvám, že je jmenuji konkrétně ale to je ten největší problém. A také, když hovoříme o rozvoje venkova, 5,5 eh, miliardy bylo eh, nedávno přiděleno navíc. A když se podíváte na kap kapitoly, tak uvidíte rozdíly. To navýšení na sedm a to je výsledek jenom politického handrkování a toto je rozpočtový výbor, ale jiné jako regionální nebo zemědělský s, s Eh, eh, s tím musí vypořádat. Bude to tedy skutečný záměr soudržnosti a podobně to bude strašlivá práce. musíme říct si, alespoň já to chápu tak, že musíme eh, u opravného rozpočtu eh, pracovat opravdu velice přesně a musíme to nějak propojit s tím rozhodnutím o MMF, protože pokud eh, přijde souhlas, že se zhostí té činnosti, která nebyla realizována v roce 2012, tak zapomeňte na to, je to společná dohoda, bylo to opraveno na rok 2013, všechny ty peníze budou budou převedeny na příští MMF a e, to e, změní tuto dohodu. Nebylo stoprocentně e, propočteno, že všechno bude vypálené placeno v roce 2013 toho dluhu za 2012 a potom budeme hledat skutečnou odpověď, rozdíl mezi platbami a závisky eh, budou vůbec pokryty, takže skutečné závazky budou 908 a ne 960, to za prvé, protože eh, rozpočet nezmění eh, ten dluh, který máme v roce 2012, takže jsem přesvědčen o tom, že musím ještě něco říct k těm plusům. Ano, jistě eh, máme 67% v vývoji eh, občanství a podobně. Máme určité plusy v zahraniční politice a také máme plus eh, v administrativních nákladech 8% je to vyčleněno pro eh, navýšení počtu poslanců v souvislosti s Chorvatskem, ale eh, to bude okamžitě na našich bedrech. My eh, usilujeme například o své bonusy a podobně, tedy z tohoto důvodu Eh, nechci zabíhat do detailu, eh, je eh, velice snadné vypozorovat, které země budou mít volby a potřebují peníze navíc. A hovoří o rozvojových málo rozvinutých regionech. Jsou to velice bohaté země i na severu. A toto navýšení mi není jasné. No je to politické handrkování, bylo to politické jednání, není to snadné, ale my se eh, snažíme racionálně prezentovat tato čísla, ale rada to nedělala. Máme toto právo? Eh, nevím. Eh, to by byla otázka pro naše právníky. Děkuji. Děkuji, bylo to nesmírně zajímavé. Chtěl bych tedy říci dva návrhy. Co se týče zpravodaje, je tady seznam, který je v podstatě jsou vše takové dárky, které byly dány jednotlivým zemím, aby dospěli k jednomyslnosti. Pokud vím, tak je tam 24, 25 zemí, které mají právo na takový dárek navíc. Obecně je to v regionální politice, politice soudržnosti nebo rozvoj venkova nebo společné zemědělské politiky. Takže tady máme takzvanou šestou kategorii. To jsou skutečně ty úplatky. Kategorie úplatky. A také chtějí, aby se toho účastnil Evropský parlament, čili kategorie úplatky. Ale buďme skutečně vážní. Pokud chce uplatnit Evropský parlament své pravomoci a především eh, náš legislativní výbor, jménem jakých kritérií, jakých cílů, eh, co má být tím základem právního vyjednávání. Eh, chceme navíc dvě miliardy na každou jednotlivou zemi. Na základě čeho? V těch závěrech rady bylo řečeno, 2 miliardy tady, 600 eh, milionů. Každá země dostala nějaké navýšení, ale proč? Bylo to naprosto svévolně rozděleno. Bylo to v podstatě eh, eh, rozdáno králem, pokud by to byl eh, pan předseda Schulz. Já se považuji za vážného sputného muže, ale skutečně eh, byl to pan král, pan Rompoy, který takhle rozdával. Ale jsme v demokracii. Nemůžeme takto rozdávat peníze. Musíme mít jasný důvod a musíme mít objektivní kritérium, které znamená, že v těch následných zemích tato země bude skutečně potřebovat tuto částku, ale všechny země, které se na, budou nacházet eh, ve stejné situaci, by měly mít eh, stejný, prá, stejný nárok, stejné právo na stejnou částku peněz. Takže pokud rozhodneme o dané částce pro danou zemi, tak eh, za pár let se situace může změnit, může se snížit eh, například eh, míra nezaměstnanosti mladých. Proč tedy neustále dávat nějaké finanční příspěvky na zaměstnanost mladých? Takže chceme uplatňovat svou pravomoc a musíme tedy se zeptat, jaké jsou, ehm, jaká kritéria byla použita pro rozdání těchto částek a jak je to zakotveno eh, v tom právním základě. Ale znamená to, že pokud použijeme tento právní základ, tak se to rozšíří, no pak sníží v případě počtu zemí, které mají nárok na stejné částky. Čili tento postup musí rozhodnout eh, v rámci rozpočtu, jak je použít. Tento postup je nepřijatelný, je nedemokratický, je zastaralý. Musíme jej změnit eh, eh, také při následné změně smlouvy. Nyní ovšem ji musíme aplikovat, interpretovat a musíme maximálně respektovat to, co zajišťuje fungování demokratického systému. Musí to být naprosto transparentní diskuse a musíme přijmout rozhodnutí na základě objektivních kritérií a ne pouze eh, na tom základě, že každý zástupce státu, který sedí u stolu, eh, tak v noci si vynutí eh, nějaké další příspěvky musíme tedy 8. 8. února 2013 jasně během této noci si jednotliví zástupci vlád domluvili a vynutili to, co chtěli. Je to demokratické? Není. Nyní pan Fernandeš, prosím. <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. co je nápadné eh, u eh, pana předsedy rady, když eh, to obhajuje, je to, že říká, že národní rozpočty podléhají úsporným opatřením a snižují se a tudíž i evropský rozpočet se musí snižovat. Já bych chtěl předsedovi Evropské rady ale namítnout, že zjevně ještě nepochopil, že evropský rozpočet má přinášet přidanou hodnotu a že tedy toto zdůvodnění neplatí a je nepřijatelné, tak jak jej eh, přednáší. Potřebujeme každoroční aktualizaci rozpočtu a jsou-li to 2%, pak musíme vědět, do kterých jednotlivých eh, položek a oblastí eh, to má plynout víceletý finanční rámec 2007 až 2013 byl sestaven na základě konstantních cen roku 2004 a nyní rada navrhuje jako základ ceny roku 2011 na eh, základ příštího víceletého finančního rámce. Aktualizace 2% eh, ročně bude to platit a bude to platit pro všechny položky. E, to musíme konkrétně vědět. Jde o politiku soudržnosti, politiku zemědělství, pro finanční rámec 2007 až 2013 byly ty věci jasnější. A chceme-li umět srovnávat, pak musíme aktualizované ceny eh, z roku 2011 znát a eh, eh, potřebujeme flexibilitu. To zde již zaznělo. Musíme radě pokládat otázky pokud jde o nástroj flexibility, to bylo 200 milionů eur a nikoli přes 400 milionů eur. Jsou-li zde vyšší e, částky a chceme je e, použít, e, tak potřebujeme pravidlo a musí být možné hlasovat na základě většinového rozhodování. A pak ještě pravidlo N plus 3. Tady máme či jsou rozdíly mezi závazky a platbami, dobře, ale k tomu je nutno položit otázku. Máme návrh rady pro výdaje eh, v rámci pladeb a tady musíme znát, jaká čísla hájí komise pro eh, prostředky na platby. Máme tady jedno číslo a musíme vědět, zdali je to konečné číslo a pak musíme vědět, eh, co s čím počítá komise pro eh, platby cíle máme stanoveny ve strategii 2020 a potřebujeme prostředky k dosažení těchto cílů. Všichni eh, jsme eh, zajedno, že eh, těch cílů nelze dosáhnout na základě těchto prostředků. Otázkou je, zdali si zachovat agendu 2020, anebo zdali budeme muset připustit konec konců, že ta strategie Evropa 2020 selhala. Takže otázkou je, zdali eh, bychom nyní měli tyto cíle prověřit, přehodnotit, eh, ustoupit od nich, co máme dělat. Možná, že Rada se domnívá, že strategie 2020 je dobrá, pak ale k tomu potřebujeme odpovídající prostředky. Pokud ne, musíme vycházet z toho, že strategie ztroskotala. Takže čeho chce Rada dosáhnout vlastně? A pak ještě poslední eh, poznámka. Před chvílí se hovořilo o Portugalsku. Eh, eh, kolega Batmanis hovořil o těch pěti procentech víceletého finančního plánu. To je také otázka emocionální. Navýšení o 5% je spíše emocionální věc. Jedna miliarda eur Tady půjde pak také o rozdělení, přerozdělení na jednotlivé regiony Lisabon nebo Madeiru, což jsou spíše bohatší regiony, ale potřebujeme i e, prostředky na regiony v přechodu, například Algarve. A to, co zbude, to pak půjde do těch e, méně rozvinutých regionů. Hovoříme-li o darech, eh, tak tento víceletý finanční rámec obsahuje eh, eh, více různých darů, nejenom těchto malých. Já bych ale chtěl znát čísla těch vysokých darů. Mám na mysli rabaty nebo vyrovnávací platby pro mnohé země kde ale neznáme ta skutečná čísla. Tady bychom potřebovali více transparentnosti. Ano, ten velký dárek, a je to také součástí toho dopisu, který jsem napsal panu Fanopovi, fan, panu Barosovi, teď ještě mi oficiálně neodpověděli, ale neoficiálně komise mi uvedla, že ta čísla dá rada a naopak rada mi řekla, že ta čísla dostanu od komise. Takže začneme skutečně seriózně jednat, až budeme mít ta čísla. Teď se hlásil ještě o slovo kolega, ale teď ho nevidím, ale ne, je tam. Je tam. E, přemístil se do extrémní levice. Gerek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Obávám se, že Rada vidí Evropský parlament e, jako slabý orgán a možná v budoucnosti, až se podíváme zpět, tak si řekneme, že jsme měli přijmout silnější stanovisko k ročnímu rozpočtu a e, tak bychom prosadili silnou vyjednávací pozici. Máme celou řadu návrhů, ale celá řada z nás má obavy. Jsme zklamáni těmi oblastmi, které byly vybrány, které mají být e, zachovány, například e, rozvoj venkova, výzkum, věda, nástroje na propojení Evropy. A co se týče těch jednotlivých dárků, tak eh, například my máme určitý opt-out, který byl zmíněn dnes ráno, 19 miliard euro. To je částka, která byla eh, dána jako tento dárek a každý členský stát dostal takovýto nějaký dárek, většinou to je v oblasti eh, soudržnosti nebo rozvoje venkova. To znamená, že takto byly relativně levně některé ty státy vykoupeny. Myslím si, že co je na tom jediné dobré, je to, že kolegové hlavně hovoří o britském rabatu, protože jiní eh, a jiné členské státy dostaly jiné dárky. Vidím, že Tady je snížení o 30 miliard eh, oblast eh, na rozvoj. Například velská vláda udělala nedávno propočty a dospěla k závěru, že budeme mít eh, o 400 milionů euro méně v oblasti politiky soudržnosti v příštím roce skotská vláda udělala podobný propočet a ti si myslí, že budou mít o 300 eh, milionů liber méně právě v oblasti politiky soudržnosti. Otázka zní, co s tím budeme dělat. Všichni kolegové asi budou souhlasit s tím, že to bude těžké, ne nemožné, aby rada souhlasila s vyššími částkami v rozpočtu. Takže díváme se na distribuci Snažíme se zajistit eh, spravedlivý rozpočet, eh, náležitou flexibilitu, o tom hovořili již kolegové. Co je Zklamáním je legislativní balíček. Zdá se, že rada zapomněla, že tam je spolurozhodování v oblasti jednotlivých nařízení, takže například eh, politika soudržnosti. Tam je uvedeno, že tam se musí uplatnit podmíněnost, i když parlament řekl, že je proti. Také bylo řečeno, že se musí nechat rezerva na výkonnost a parlament říkal, že tuto rezervu nechce, naopak rada tuto rezervu zvýšila a je to zvýšeno z 5% na 7%. A tato rezerva bude vyplácena koncem MFF a bude to nakonec ještě horší. Já vůbec nevím, jestli eh, to pochopili. Co se týče legislativního balíčku, Evropský parlament se snaží bojovat proti těmto negativním aspektům, ale co je důležité, je to klíčový Klíčová chvíle pro Evropský parlament. Je to poprvé, kdy MFF máme po Lisabonské smlouvě a to dá tón budoucím vyjednáváním. Takže v tomto ohledu musíme nechat svůj hlas slyšet, protože hlavně nás musí brát jako vážného hráče. Děkuji, Dereku. Edith, Edith Herzog. Thank you, chairman. Few po- Děkuji, pane předsedo. Několik bodů. Za prvé komunikace. Pokud čtu dnes eh, ráno eh, noviny o tom, že pan Rompuy se setkal se předsedy skupin, tak eh, dokonce z levicových novin vyplývá, že pan Rompuy je dobrý chlapík a všichni poslanci parlamentu jsou zlí. Myslím, že je nutno komunikovat lépe, kdo je tady dobrý a kdo je zlý. Když eh, přijedu eh, domů do Maďarska, maďarští poslanci parlamentu již avizovali, že ti, kdo nebudou hlasovat pro tento fantastický moderní finanční rámec, jsou zrádci země. Eh, takže bych chtěla říci, že naši, že tu, naši odvahu je nutno následovat většinou. Někteří veškeré neortodoxní vánoční dárky, eh, myslím, rozmělnili naši většinu. Musíme být opatrní tady. Třetí věc, kterou bych chtěla říct jako zpravodajka ke kapitole 1a, že tady nejenom eh, existuje konflikt mezi platbami a závazky, ale dokonce ještě větší eh, propast mezi podepsanými mezinárodními umluvami a plněním například ITER. A je zde to je ještě větší propast mezera a to musíme nějak zpracovat, strávit zastavit. Otázka, jak to bude s vývojem a výzkumem eh, vzhledem k této velké mezere, co, mezeře, co s tím uděláme. Myslím, že je nutno si uvědomit, že my tady máme, eh, eh, musíme plnit takzvaně v naturálích a parlament by mohl získat čtyři miliardy dodatečných eh, finančních prostředků. Jde o to, že u některých priorit Evropského parlamentu můžeme vybrat projekty, rozpočtové položky, které budou více odpovídat prioritám parlamentu, než pouze vyjednávat o té konečné částce. Děkuji, Edith. Co se týče tedy našich eh, cílů a toho tlaku, do kterého jsme se dostali. A také otázka těch eh, obvinění, kdy předseda rady minulé pondělí velice agresivně řekl, že ti, kdo se si dovolí eh, oponovat tomuto historickému, této historické dohodě, jsou zpátečníci a uvalují evropskou politiku do velkého nebezpečí, ohrožují Je důležité si uvědomit, že hypotéza absence dohody na konci tohoto rámce v podstatě je zohledněna už v řešení postupů eh, meziinstitucionální dohody. A pokud se na něčem nedohodneme do 31. prosince 2013, tak eh, máme ještě k dispozici další dva měsíce a pokud se nedohodneme koncem letošního roku, tak jediná věc, která se stane, je, že strop po rok 2013 se bude uplatňovat také v rozpočtu na rok 2014. A v roce 2014 máme evropské volby. A strany budou chtít prezentovat svůj program, své kandidáty, své kandidáty do komise a bude to znamenat, že tedy budou chtít předložit svůj volický program. A většina Evropského parlamentu opět bude mít nového předsedu, novou komisi, nového předsedu rady, kteří budou rozhodovat o evropském rozpočtu v budoucích letech během jejich mandátu. Takže v žádném případě se nejedná o nějakou katastrofu a vůbec eh, vy, kteří jste z jednotlivých zemí, řekněme ano tomuto výsledku eh, Evropské rady budete mít méně peněz, ale buďte rádi, že máte peníze. když řeknete ne, tak tady žádné peníze nebudou. Tak to není. Eh, na stejném právním základě máme některé kolegy, kteří jsou špatně informováni. Zcela jistě jsou špatně informováni i samotnou Evropskou radou. To je téma, které zcela jistě naneseme s panem komisařem Levandovským dnes odpoledne. Je to skutečně nechutné, protože pokud se nedohodneme na MFF, tak zcela jistě nemůžeme ukončit vyjednávání o legislativním nařízení, nemůžeme začít nový program, ale to je směšné, protože pochopitelně můžeme prodloužit stávající programy, stávající politické dohody. Není to nic zas tak naléhavého a musí se to udělat tak rychle. Například společná zemědělská politika zavedla novou politic, politiku na základě provizorních čísel, takže to se udělá velice snadno. Chce to minimální politickou vůli. Naopak, pokud chceme najít záminku, abychom se vzdali, tak ano, můžeme předložit takovéto argumenty. Já doufám, že Evropská komise přestane eh, tedy v kuloárech eh, dělat dojem, že to je špatná záminka, abychom tedy se vzdali dalšího boje. Dobře, dále má slovo pan Mulder. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já věřím, že bychom o tom mohli hodně hovořit, ale budeme čelit Eh, oponentovi, eh, k tedy radě, která si eh, parlamentu příliš neváží. A myslím, že jsme ale také mnohé udělali. Proč vznikl tento dojem v radě? Když se podíváme na poslední interinstitucionální dohodu, tak nejdůležitější věci jsou sliby rady a my jsme to akceptovali. Akceptovali ty poslední věci v interinstitucionální dohodě a rada to ví. Když se tedy podívám obecně na situaci, tak eh, mohu říci, že takováto dohoda je eh, populistická, protože poprvé eh, usiluje o snížení rozpočtu, alespoň v mé zemi je to populární, populistické. A ještě jednou bychom se měli zeptat komise, kolik členských států postupuje stejně se svým vlastním rozpočtem, pokud si dobře vzpomínám, pan Levandovský říkal něco v tom smyslu, že 24 ze 27 členských států počítá s nárůstem eh, rozpočtu v roce 2013. Takže můžeme říci, eh, že to není pravda. A a samozřejmě není eh, přijatelné, aby komise vytvářela tlak na členské státy, aby měli vyrovnaný rozpočet a členské státy dělají eh, pravý opak. Není to eh, logické a doma v styku s veřejností bychom to měli zdůraznit. Pokud pokud, tak by komise musela eh, vystupovat vůči vlastnímu eh, rozpočtu a dohodě, abychom věděli, do jaké míry jdou naše závazky. Neměli bychom se dostat do stejné situace v roce 2013. Budeme muset eh, zaplatit zbývající miliony z roku 2012. A jak spolehlivá bude rada, protože je tady stále ještě ten příslip. Já si vzpomínám na plenární plenárku za eh, kyperského předsednictví, kdy se prezident eh, parlamentu eh, zeptal, přijdete s novými prostředky na rok 2013, abychom doplnili těch 16 miliard. Já jsem tedy opravdu velice zvědav, co nám řekne pan Levandovský. Zásada je taková, že eh, eh, rada nerespektuje parlament, eh, vůbec ho nebere v potaz, dávají nám jenom takové drobečky, se kterými se máme spokojit. Pro mě je nejdůležitější vyvážený eh, rozpočet. V budoucnu nemůžeme pracovat s deficitem. Jsem tedy pro veškeré podoby eh, flexibility Eh, flexibility, flexibility eh, mezi eh, maržemi, mezi zbývajícími položkami, to je důležité a také bychom měli trvat na přeskumu po uplynutí dvou let. Myslím, že není přijatelné v době úsporných opatření, abychom nově zvolenému parlamentu, nově zvolené komisi někdy v roce 2015 dali příležitost provést přeskum. Když eh, něco rozhodneme, tak eh, další eh, volby budou v roce 2019 a budeme mít tedy pětileté období a každé volby se budou točit kolem tématu, jak vynaložíme prostředky. Takže pro mě je také důležité, abychom věnovali pozornost žalostné eh, situaci v 18 letech, protože Evropský účetní dvůr eh, nevydal eh, svůj výrok a 80 a udělil absolutorium. A parlament eh, požaduje politickou odpovědnost v členských státech, jak vynakládají evropské prostředky. Eh, myslím, že ta chybovost by se neměla pohybovat kolem 9%. To je naprosto neslíchané, tak jak to je v některých regionech. A závěrem Eh, hovoří eh, se o tajném hlasování a já bych byl rozhodně proti tomu. Já jsem poslanec, jsem odpovědný vůči svým poslancům a nepřeji si tajné hlasování, protože to je vysoce politická záležitost a každý eh, poslanec, poslankyně by se měli zodpovídat za to, jak hlasují. Pokud jste proti tomu, jak se tomu říká, potřouvá s dechtem a zasypou peřím, ale parlament by měl eh, být odpovědný za výsledek hlasování. Děkuji, Jane. Naprosto souhlasím s tím posledním bodem, který si nanesl. Nemůžeme někdy eh, schvalovat eh, nejasné podmínky, tak jak funguje rada a potom vidíme, skutečné dokumenty, se kterými pracovali. Takže zcela jistě musíme zajistit maximální transparentnost eh, našim občanům. Ale pochopitelně to bude předsednictví, které rozhodne o postupu. Takže nyní další kolega. Voy a ser eh, breve porque Děkuji, pane předsedo. Já mohu být stručný, protože v tomto okamžiku diskuze již eh, mnohé zaznělo. Bylo to opravdu nesmírně zajímavé. My přemýšlíme, reagujeme na podněty, zvažujeme, jak nejlépe zareagovat na závěry Evropské rady. Mohu potvrdit pouze to, co právě řekl můj kolega Jan Mulder, až na některé výjimky a otázky, které souvisejí s morálkou. Já jsem eh, vystupoval vždy proti tajnému hlasování, protože každý musí nést odpovědnost stojíme přece za tím, jak eh, uvažujeme, jak se k tomu postavíme. Je to velice eh, důležité rozhodnutí, ale myslím, že jsme dost staří na to, abychom převez, převzali odpovědnost za to, co činíme. Rád bych krátce zareagoval na rozpory, o kterých jste se zmiňoval. Ty jsou velice důležité. Jak je vůbec možné, že se dohodne 27 členských států? a čistí Zdá se, že čistí pláci změnili strany, protože ohlásili, že nikdy neústoupí, nedovolí, aby se e, balíček výdajů zvýšil více než 1%. A tyto členské státy pracovali na prvém návrhu, který se týkal 125 miliard a dosáhli svého e, cíle. E, přátelé politiky soudržnosti, zemědělské politiky byli také uspokojeni, takže e, v tom tkví jasný rozpor a ten by nás měl přimět k přemýšlení, protože i my máme své rozpory, jak v parlamentu, tak i v komisi je situace taková, že stále znovu jsme požadovali, aby členské státy kontrolovaly své deficity, aby měly své dluhy pod kontrolou. Když e, e, je takováto struktura společný rozpočet, tak když se stane, že 8 z 10 eur pochází z národního rozpočtu, potom je e, těžké normálně hospodařit a plnit veškeré úkoly. Je to nesmírně komplikované, proto jsem přesvědčen o tom, že bychom neměli zatracovat radu, ale že bychom se měli podívat na své vlastní rozpory Měli bychom e, zareagovat na své vlastní výsledky, jak e, můžeme dosáhnout zlepšení e, v těch oblastech, kde jsme přesvědčeni, že to není dobré. Jsou tu samozřejmě také rozumná rozhodnutí, platby, nepodmíněnost a tak dále. To jsou pozitivní nebo řekněme to takto rozumné a dosažitelné oblasti. Zdá se mi, ale že v jiných oblastech se nemůžeme dostat dále navzdory obrovskému úsilí, abychom tedy obnovili vlastní prostředky, vlastní zdroje, a zdroje abychom mohli předložit něco rozumného a návrhy rady se ubírají opačným směrem. U vlastních prostředků potřebujeme vlastně stejný postup, tak jak jste to plným právem navrhoval. Potřebujeme takový postup, jak je navržen ve smlouvách, ale myslím, že se to nedá uskutečnit, proto se domnívám, že kdyby se nám podařilo vůbec eh, diskutovat o tomto tématu s eh, časovým harmonogramem, pak by to byl už určitý výsledek daň z přidané hodnoty, nové vlastní příjmy FTT, daň z finančních transakcí. To jsou všechno prvky, které jsou logické pohledu jednotlivých států, ale na evropském pozadí se nejeví logické. Tady musíme ještě mnohé udělat. Děkuji zpravodaji, děkuji všem kolegům, kteří se zabývali tímto tématem, ale myslím, že bychom měli popřát sluch také těm hlasům, které jenom nekritizují, ale zmiňují se i o pozitivních výsledcích. Děkuji. Děkuji kolegové, teď nás provází hudba. Nevím, zda je to národní hudba, evropská hudba, ale prosím, pokud můžete přerušit hudební vystoupení. Eh, ne všichni měli možnost pohovořit dnes dopoledne, nicméně odpoledne máte možnost se vystoupit také během přítomnosti pana komisaře Levandovského a nyní ještě paní Trautmann. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych se vrátila pouze k prvnímu bodu. Velice pozorně jsem si vyslechla váš příspěvek, také co říkal pan zpravodaj. A neslyšela jsem nic ohledně našeho stanoviska, co se týče jednotlivých výši částek. Jak k ním dospěla rada? Osobně si myslím, že pokud se nevyslovíme k částkám, tak nemůžeme jasně odůvodnit eh, položky pladeb a položky závazků a musíme vyjednávat za takových podmínek, které budou zohledňovat finanční otázky, rozpočtové otázky, které jasně také ukážou, jaké stanovisko mají země jako čistí plátci a do této chvíle nic takového nebylo zajištěno. Já si myslím, že pro naše spoluobčany ta první poznámka, první kritika, která zaznívá, je, že je to nedostatečný rozpočet. Je to rozpočet, který neodpovídá eh, tomu určitému pojištění, eh, zajištění také ekonomické oživení a skutečně byly rozdány jenom určité úplatky jednotlivým členským státům. Čili mé stanovisko a priori na začátku tohoto vyjednávání není možné Eh, abychom jenom něco dohazovali. A co se týče Evropského parlamentu, Pokud tedy tyto částky byly navýšeny, tak k tomu byl jistě dobrý důvod, takže to musíme zvážit. Co se týče flexibility. Ano, ty platby jsou 930. Za druhé, co se týče flexibility, rozhodnutí ze strany soudu. Víme, že někteří eh, členové rady použijí flexibilitu, aby se vyhnuli eh, otázce, kdo byl autorem našeho rozpočtu. Eh, když se podívám na RAL, nevyužité finanční prostředky, tak se musíme podívat, jaké máme skutečné finanční částky, které potřebujeme na naplnění politik, které byly odhlasovány. To mi přijde velice nebezpečné. To je důvod, proč si myslím, že se musíme podívat na veškerá jednotová rozhodnutí, například jak se činí rezerva, výkonnostní rezerva, protože tato výkonnostní rezerva má zvýšit částky, které nemůžeme mobilizovat až na konci daného období. A to má také vyrovnat částky mezi našimi zeměmi při naplňování politiky soudržnosti. Myslím si, že to je jeden důkaz, který je zcela jasný. Je tady špatná vůle ze strany členských států. Je to program vzájemného propojení. Dostáváme se do kritické fáze, kdy musíme investovat eh, do vlákna, musíme investovat do této politiky, také do energetiky, do dopravy, takže musíme mít jasné cíle, za které musíme bojovat, musíme mobilizovat eh, také oblast eh, výzkumu, technologický rozvoj a investice. A to si myslím, eh, že tady se všichni shodneme na tom, jaké jsou ty určité červené linie. Pane předsedo, musíme odkrýt ty určité úskoky, které jsou jasné v tom rozpočtu, který byl předložen a to nám nesmí bránit, abychom naplňovali naše rozpočtové eh, výroční pravomoci. A co vzkazuji radě, skutečně musíme politicky bojovat a musíme to jasně vysvětlit i kolegům, kteří to ještě nepochopili, že máme pravomoc spolurozhodování. Naši kolegové v národních parlamentech jsou také určitým rukojmím tohoto postupu a je zapotřebí, abychom mobilizovali naše kolegy i v národních eh, parlamentech, protože to bude mít rozpad na, bude to mít dopad na rozpad růstu a také to bude mít eh, dopad na nárůst dluhu v jednotlivých členských státech. Děkuji. Máte pravdu. Co je důležitý aspekt, upozornil také na to pan zpravodaj. Flexibilita e, je zajištěná, ale máme minimální množství prostředků k dispozici. A pokud chcete přeměňovat ty jednotlivé kapitoly, pokud chcete používat e, ten vzorec N plus 2, tak e, máte marži, pardon, je to vzorec N plus 1, tak můžete použít marži, která nebyla použita v minulém roce. Čistí pláci mohou přijmout toto vyjednávání v rámci výročního rozpočtu. To se dělá každý rok, dělalo se to především v roce 2012, abychom mohli naplnit tento rozpočet následně v roce 2013. Co se týče pladeb, tak tam byla možnost to převádět z jednoho roku na další a Potom se ministři pro rozpočet eh, rozhodli, že nebudou ten rozpočet navyšovat, protože si myslí, že neustále budou převádět tyto částky. Už jsme překročili vyhrazenou dobu. Máme eh, na seznamu ještě dva místo předsedy, nicméně ty se ujmu slova, až eh, začneme odpolední zasedání s panem komisařem Liz- Levandovským. Ve dvě hodiny začíná schůze s koordinátory a ve tři hodiny začíná veřejná schůze. Děkuji.